It's time to start Vážení kolegové, je na čase začít, protože ve čtyři hodiny budeme mít prezentaci belgického předsednictví. Dozvíme se o programu belgického předsednictví v oblasti obchodu, takže musíme začít. Náš program jednání máte ve svých rukách. Jsou nějaké námitky? Ano, prosím. Prosím, paní Andrekiene. Děkuji, pane předsedo. Eh, před několika týdny byl eh, jmenován zpravodaj eh, pro postup schvalování průmyslových produktů. Pokud je o časový harmonogram, já jsem navrhovala, aby první výměna názorů o AKA proběhla tento týden. Jak vidíme, tento bod není na programu jednání ani dnes, ani zítra. Já chápu, že po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy se pravomoci výboru výrazně zvýšily. Je tady řada bodů, které je třeba projednávat a řada rozhodnutí, které je třeba přijímat. Mm, rozhodnutí koordinátorů nedato na program tento týden je vedeno těmito důvody. Nicméně, pane předsedo, tento bod by měl být na programu Eh, hned po dovolených, hned v září. Eh, bylo by dobré, aby proběhla první výměna názorů bezodkladně, eh, zejména pokud jde o prohlášení baronky Eštonové o humanitární pomoci Gaze, tak jak to bylo předneseno včera, a také pokud je otázku vyšetřovacího postupu Izraele. To, tak jak to také schválili členské státy v radě. Je to čistě technická dohoda. Pokud jde o farmaceutické přípravky je velice důležité, aby Evropský parlament nezdržoval eh, celý postup. Naopak, aby eh, věc schválili. Tady nejde o otázku zbraní, jde o otázku léků, farmaceutických eh, přípravků, jde o lidské životy. Já tedy prosím, pane předsedo, abyste podpořil mou žádost a můj návrh a aby první výměna názorů proběhla již v září. Děkuji za tuto poznámku. To téma, které uvádíte, bylo zmrazeno rozhodnutím koordinátorů. Šlo o jednomyslné eh, eh, eh, rozhodnutí, včetně koordinátora vaší frakce. Já jsem s tím souhlasil, takže já to rozhodnutí nebudu měnit, pakliže všichni koordinátoři, včetně koordinátora vaší politické skupiny, nerozhodnou jinak. Jestliže nejsou žádné další námitky, můžeme považovat eh, program jednání za schválený. Eh, paní místo předsedkyně s námi tady není. Ona mi řekla, že eh, dnes nebude moci přijít. Takže bod 3. Uvádění země původu bude probírán až zítra po hlasování. Místo bodu 3 eh, probereme bod 11, což jsou aspekty stokholmského programu. Pan Higgins z GUE je navrhovatelem. Ještě máme bod 2, sdělení předsedy. Naše jednání, jako obvykle, bude vysíláno po internetu. A všechny příslušné dokumenty máte ve své složce. A pokud máte nějaký zvláštní bod, můžete se obrátit na sekretariát. Také bych vás chtěl informovat, že v roce 2011 všechny výbory, včetně našeho, musí Eh, zahrnout eh, také některá zasedání v pondělí a ve středu do svého eh, časového harmonogramu zasedání. Sekretariát navrhuje, abychom zvýšili počet jednání nebo prodloužili jednání na tři půldenní zasedání, abychom zvládli práci našeho výboru, abychom zvládli všechny úkoly po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Kalendář zasedání časový harmonogram zasedání bude předložen na příštím zasedání eh, z návrhu sekretariátu. Další téma, o kterém vás chci informovat, je žádost IMCO, výbor pro vnitřní trh. Je to eh, stanovisko. Předseda eh, výboru IMCO mi napsal, a požádal nás, abychom odložili eh, časový harmonogram schválení nařízení o, o uvádění země původu. aby také IMCO mohlo vypracovat své stanovisko. Já jsem to konzultoval s pravolejkou, s paní Muscardini a také s dalšími koordinátory a všichni souhlasili s tím, že odpovíme záporně. Tak jsem to také udělal. Vzhledem k tomu, že e, tato záležitost, e, která už od roku 2005 je zablokována v radě, e, by měla být probrána za belgického předsednictví. Náš výbor by chtěl zajistit, že dohoda v prvním čtení bude zajištěna co nejdříve před koncem belgického předsednictví. Eh, ujistil jsem kolegu Malcolma Harbra z IMCO, že budeme i nadále spolupracovat a eh, také IMCO mělo již příležitost se k tomuto tématu vyjádřit ve svém usnesení o návrhu nařízení eh, parlamentu a rady týkající se označování výrobků. Nicméně lituji, že IMCO není eh, schopno přispět k této otázce svým stanoviskem. A nyní, prosím, přejdeme rovnou k bodu 11, který nahrazuje bod 3. Bod 11 otázky obchodního práva v akčním plánu provádění stokholmského programu. O prostoru svobody, demokracie a práva. Jak víte, zde je zpracovávána zpráva o různých právních aspektech e, stokholmského programu. 20. dubna tohoto roku byl zveřejněn akční plán, který pokrývá prostor svobody, demokracie a práva pro evropské občany. Je tady řada otázek, jako například harmonizace a aproximace legislativy, standardizace právních postupů a pojmů a vzájemné uznávání rozsudků. Tyto otázky jsou spojeny eh, s řadou věcí, jako například bojem proti padělkům, eh, uznávání práv duševního vlastnictví, eh, nelegální obchodování se střelnými zbraněmi a další. Já dám tedy slovo kolegovi, panu Higginsovi, který bude prezentovat svůj návrh. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Stokholmský program má definovat rámec eh, pro spolupráci policie a celníků eh, v oblasti vizové politiky migrace. Jak víte, akční program komise eh, reaguje na stokholmský program, o kterém teď vypracovává zprávu komit výbor Jury. Je tady řada aspektů akčního plánu mm, provádění stokholmského programu které mají eh, vazbu na pravomoce eh, výboru pro eh, obchod, například padělané léky, obchodování se střelnými zbraněmi a práva duševního vlastnictví. To jsou tři body, tři konkrétní body, které já bych chtěl zejména zdůraznit ve svém textu. Harmonizování po celé EU může být velice prospěšné pro evropské občany a pro uh, Eh, veškeré obyvatelstvo za podmínky, že tady budou eh, demokratické nástroje a náležitá konzultace. Jsou tady některé aspekty, které se týkají také organizací občanských práv a skupin občanské společnosti, eh, které mm, Já bych do záznamu chtěl říci, že nepodporuji eh, některé aspekty posílení pravomocí v Evropě, posílení mechanismů dohledu a dozoru nad občanů a podobně, ale podporuji nebo myslím si, že bychom měli podporovat eh, silnou kampaň koordinace a informovanosti proti padělaným zbožím, které jsou hrozbou eh, pro občany a pro jejich bezpečnost pro ochranu zdraví i pro životní prostředí. Nemyslím, že by nicméně tyto aspekty měly být příliš nadměrně či přehnaně zdůrazňovány. Je tady otázka padělaných léků a to je skutečně velmi závažná otázka. To je hrozba pro zdraví i bezpečnost občanů. Myslím, že harmonizace pravidel eh, celní kontroly eh, by ovšem neměly bránit obchodování s generickými léky mm, tak jak na to někdy tlačí velké farmaceutické firmy. Takže tolik eh, mé poznámky. Děkuji, děkuji. Eh, je to všechno ve vašich složkách, včetně návrhu zprávy. Jsou tady nějaké reakce ze strany členů výboru? Pan Jakolino. Sì, grazie Presidente, sarò estremamente breve, intervengo nella mia qualità di shadow sul parere. di. Já budu zcela stručný a vyslovím se k tomuto stanovisku. Já jsem si velmi pečlivě prostudoval dokument pana kolegy Higgince a podíval jsem se na to, co má být předmětem této iniciativy. Celkově Mohu souhlasit s tím, co řekl kolega Higgins, ale možná, že některé věci bychom měli pozměnit či poopravit. Například harmonizace je důležitá. To víme, z toho důvodu se musíme vyslovit pro harmonizaci, hlavně s ohledem na obchod s léky a hlavně s generiky. A tady je zapotřebí mít jasnou definici a jasná zjištění. Potřebujeme účinnou kontrolu, takovou kontrolu, která zabírá. A v celé řadě členských zemí se právě nyní hovoří o těchto bodech. Jsou to důležité body ohledně obchodu s třetími zeměmi. A stokholmský program je program, který je příznivě nakloněn občanům a přiznává jim evropské občanství. A zároveň vytyčuje zcela jasné hranice pro svobodný rozvoj každého jednotlivce. Jak již jsem řekl, chtěl jsem provést pár nějakých změn v textu, alespoň dát podnět k těmto změnám, ale dostanete je písemnou formou. Děkuji. A děkuji. Hlásí se někdo další, prosím? Ne, nehlásí se nikdo další, tak se obracím na komisi. Pan či paní Molin? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Stokholmský program eh, je rámcem pro dalších pět let pro eh, prostor eh, bezpečnosti, demokracie a práva. Hovořil jste o některých bodech, jako například padělky, ale také je tady aspekt občanskoprávní. Zaznamenali jsme eh, také práva evropských občanů, která byla posílena. Evropská komise vypracovala, vypracovala akční plán, eh, který pokrývá většinu opatření které budou přijaty eh, v nadcházejících pěti letech v rámci stokholmského programu. A budou tady také některá další opatření v tom smyslu, že eh, stokholmský akční program se eh, soustředuje na to, co má ve své kompetenci DG justice a DG vnitro čili nemůžeme ještě vyloučit, že některé další útvary komise eh, přidají některá další opatření, o čemž samozřejmě se budeme navzájem informovat. Eh, v naší promoci zejména spočívají tady padělané zboží. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych připomenul, že příští 25. Eh, července v poledne je termín pro předávání pozměňovacích návrhů. A prosím, pane předsedo, já se omlouvám. Říká předseda, já se omlouvám. Ne, já já jsem nechtěl zdržovat zasedání, jenom jsem chtěl poděkovat sekretariátu výboru za pomoc a mm, to na obvyklé velmi profesionální úrovni. Myslím, že zvládneme se vypořádat se všemi pozměňovacími návrhy, které nám dorazí. Děkuji a nyní přecházíme k bodu čtyři což jsou obchodní vztahy EU s Latinskou Amerikou. tady diskutujeme e, o zprávě Helmuta Šolce, GUE. Již proběhla e, první diskuse v březnu, jak víte. Evropská unie uzavřela jednání o o mnohostrané obchodní dohodě. V květnu proběhla jednání mezi Evropou a Střední Amerikou o asociační dohodě a také byla tato jednání uzavřena. A konečně eh, také proběhla jednání s Mercosurem, ale řečeno byla znovu spuštěna. A my samozřejmě velice pozorně sledujeme tato probíhající jednání. A kromě jednání o obchodní dohodě se e, náš výbor zabývá budoucím rámcem vztahu s Latinskou Amerikou z hlediska e, lidové konzultace, která byla spuštěna komisí o budoucí obchodní politice. A máme také sdělení, které bude v říjnu prezentováno komisí. Já dám slovo Helmutu Šolcovi pro úvodní prezentaci. A zpráva je ve vašich složkách, tedy návrh zprávy. Ano, děkuji, pane předsedo. Skutečně to není poprvé, eh, že se zabýváme tímto tématem. Již jsme o tom hovořili v posledních eh, měsících a již eh, předem bych chtěl poděkovat za všechny poznámky a pokyny, které jsem dostal při první výměně názorů na toto téma v našem výboru. Snažil jsem se v této zprávě naznačit určité základní rysy pro obchodní vztahy EU se zeměmi eh, velkého světa dílu. Jsou to vztahy velmi různorodé, dle tedy eh, různého vývoje na úrovni jednotlivých eh, států Latinské Ameriky. Jak se, pane předsedo, řekl, toto uspořádání obchodních vztahů s Latinskou Amerikou chceme nově nasměrovat, s tím souhlasím a chtěl bych to zdůraznit hned ze začátku. Já se domnívám, že obchodní politika Evropské unie, tak jak je také eh, konstruována v Lisabonské smlouvy, eh, je eh, politika, kterou bychom měli chápat Eh, jako evropskou. Není to eh, tedy eh, politika jednotlivých kroků, spíš se jedná o vztahy spíše partnerské mezi partnerskými státy. To znamená, že hospodářské aspekty, finančně politické aspekty, ale také aspekty rozvojové musí být zahrnuty. A v posledních zasedáních našeho výboru jsme rovněž zdůraznili, že sem patří také otázky zaměstnanosti, otázky ekologické a další, tak aby tento příspěvek eh, k cílům Evropské unie mohl být realizován. Eh, je to tedy nová strategie moderní obchodní politiky, která přispívá eh, k zakotvení jako uznávaný partner na mezinárodní úrovni. My bychom tedy také chtěli přispět k této strategii což eh, je tedy příspěvek především ke smlouvě eh, o obchodních vztazích EU a Latinské Ameriky. Je to příspěvek k dosažení cílu milénia a mám na mysli eh, takové cíle, jako je ekologická eh, udržitelnost eh, a podobné, což jsou témata, která jsme vyjádřili na posledním slyšení. Právě v tomto regionu se objevují eh, nové eh, přístupy k otázce zachování eh, biodiverzity, což odpovídá také našim vztahům celkově. A pokud budoucí obchodní strategie Evropské unie bude vypracovávána, tak k tomu z Evropského parlamentu rovněž chceme tímto přispět. Domnívám se, že tato zpráva je předkládána ve vhodný okamžik. Můžeme konkrétně se podívat na to, jak probíhají jednání, jak mají být uspořádána plánována jednání a eh, Chtěl bych ještě zdůraznit, že také při eh, vyjednávání dohod se Střední Amerikou jsme se zúčastnili. Zúčastnili jsme se rovněž eh, znovu eh, zahájeného jednání s Mercosurem. Toto všechno je zahrnuto do dlouhodobé strategie. A to je jeden z bodů, který jsem se snažil ve zprávě zdůraznit. Za třetí eh, bych chtěl také říci, že eh, můžeme hrát důležitou roli a naše účast eh, na nových vztazích může být zdárná a této zprávě jsem se snažil ukázat, jaké hlavní body eh, může obsahovat eh, ona obchodní eh, strategie mezi EU a zúčastněnými státy na kontinentu střední Jižní a Latinské Ameriky. Já jsem nechtěl přitom eh, příliš roztříštit toto téma, spíš eh, tam uvádím takovou červenou linku, eh, jelikož vím, jak významná je záležitost vzájemných vztahů, vzájemné výměny a chtěl jsem ukázat to, co nás spojuje v tomto novém nasměrování vztahů s Latinskou Amerikou. A přitom samozřejmě si uvědomuji, jaké problémy jsou také na úrovni eh, vyjednávání o volném obchodu s, Mexikem. Vím, jak jsme také e, o tom diskutovali i s Chile, Peru, s Kolumbií a e, tam jsme závažnost jednotlivých témat zdůraznili Eh, rozdílně. Vím tedy, jak bychom mohli a měli přispět k novým vztahům. Hovořili jsme o problémech obchodu s banány eh, v rámci VTO eh, se projevují dopady také jednání s Kolumbií, takže ty komplexní výzvy jsou nám známy a Evropská unie Eh, vždy eh, by měla vycházet z toho, že rozvoj eh, jednotlivých národních hospodářství v Latinské Americe je nezbytností pro rozšíření vývozu a pro uznání Evropské unie jako obchodního partnera Brazílie, Argentinie, ale také Kolumbie a Peru. Přitom bychom si však také měli eh, uvědomit to, jak tyto vztahy mají zase eh, zpětný vliv eh, na partnerské vztahy s Evropskou unií a s velkými partnery i s malými partnery na tomto díle zaměstnanost, eh, eh, pracovní příležitosti v Latinské Americe a eh, vývoj národních hospodářství představují určitou šanci pro Evropskou unii, aby navázala takovou kooperaci, která přináší zisk pro oba partnery. V odůvodnění jsem se snažil toto uvést jako seznam a závěrem bych se chtěl ještě zmínit o tom, že právě já jako zpravodaj eh, jsem byl rovněž nucen omezit eh, délku textu eh, na 12 tisíc a to samozřejmě neumožnilo některé aspekty prohloubit. Snažil jsem se však onu červenou linku eh, dodržet. Těším se na výměnu názorů, na vaše pozměňovací návrhy, které by mohly zvýšit kvalitu eh, této zprávy a eh, mohly by eh, také vést k tomu, že některé návrhy budou zapracovány. Máme lhůtu do konce července, takže ještě pár dní máme k dispozici, abychom se zamysleli nad touto zprávou, nad zlepšením kvality této zprávy a rád bych tedy také uvítal, kdybychom na závěr léta nebo na začátek podzimního období mohli velmi úzce zpracovat eh, pozměňovací návrhy v pracovní skupině tak, aby ta zpráva skutečně odpovídala onomu cíli vypracovat eh, obchodní strategii eh, obecně na následujících 10 let. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a můžeme zahájit diskusi. Jako první se hlásí pan Flauber z EPP. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu kolegovi za jeho zprávu, za zprávu, která je adekvátní, která je eh, vyvážená. Jak víte, Latinská Amerika je velice důležitým partnerem pro EU a teď v této době krize jsou velice důležité obchodní vztahy mezi námi, které mohou oběma stranám přes Atlantik pomoci ve svém rozvoji. Je to také příležitost eh, pro vývoz eh, našich evropských hodnot v oblasti občanských práv a také eh, v oblasti životního prostředí. Souhlasím také se zpravodajem, že Evropská unie může a já bych dokonce řekl přímo musí, sehrát důležitou úlohu na latinskoamerickém kontinentu. Nicméně Rád bych zdůraznil některé eh, naléhavé aspekty, jako například eh, stanoviska zpravodaje v některých eh, aspektech. Například Musíme připomenout, že dohody, které uzavírá Evropská unie s Latinskou eh, Amerikou, se zaměřují v tomto regionu eh, na eh, důležité hodnoty, například dohoda s Peru, případně dohoda s celou anskou, s celým anským společenstvím. Evropská unie tady nic Eh, nepřidává nového, pouze rozvíjí vztahy, které tady již existují. V tomto smyslu také případ Bolivie, to je odstavec 18, se nám zdá, že tady eh, nepatří do této skupiny z politických důvodů, nicméně je možné rozvíjet vztahy také tady s těmi zeměmi, které mají eh, zájem o rozvoj těchto obchodních vztahu 4.6. Eh, Bolívia také eh, uvedla, že stáhne svou žalbu, kterou předložila Soudnímu dvoru Andského společenství. Eh, v našich návrzích dohodce se obracíme na ty hospodářské sektory, kde je situace v latinských, Amerikách, v latinských latinskoamerických státech nejvíce produktivní. Chceme také zdůraznit, že je důležité, aby země Latinské ehm, Ameriky ehm, se zaměřili také na provádění vnitřních reform v oblasti hospodářské, sociální, fiskální a dalších, ehm, neboť tak by rozvoj obchodu s Evropskou unii mohl mít další přidanou hodnotu právě v těch zmíněných oblastech. E, také je tady další kapitola, která se týká investic v zemích Latinské Ameriky. Chci říci, že to má velice velkou důležitost zejména pro malé a střední podniky a také pro zaměstnanost. Je to zásadně důležitý aspekt pro e, tuto oblast. V závěru chci poděkovat panu Šulcovi, e, Šulcovi za práci, kterou odvedl na tom, tohoto textu a máme také v úmyslu předložit některé eh, pozměňovací návrhy. Jsem také k dispozici pro eh, další prodiskutování těchto otázek v kterékoliv chvíli mu to bude připadat eh, vhodné. Děkuji a nyní Emilio Menendez. Děkuji, pane předsedo. Úsilí, které kolega Scholz věnoval této eh, zprávě, se samozřejmě ve zprávě projevuje. Můžeme mu za to poděkovat. Hlavní nit, kterou uvádí ve svém vystoupení, se také zcela jasně projevuje ve zprávě, ať už s tím eh, souhlasíme či nesouhlasíme, tak v některých těch aspektech eh, textu se projevují jeho názory, ale jinak je to konsistentní eh, text. Chtěl bych ještě říci, že samozřejmě naším cílem je šířit hodnoty Evropské unie v Latinské Americe. A řekl bych, že ta eh, důležitost, kterou kolega Scholz připisuje vytváření pracovních míst, to je věc, která je eh, důležitá i pro nás a je samozřejmě kompatibilní eh, s těmi všeobecnými hodnotami, eh, které šíří Evropská unie. A Eh, myslíme si, že hospodářské zájmy, ekonomické zájmy na jedné straně a šíření eh, hodnot lidských práv, ať už v Latinské Americe či kdekoliv jinde na světě, eh, nejsou nekompatibilní, naopak musí jít ruku v ruce. A já nechci hovořit v této chvíli příliš dlouho, protože také předložím své pozměvací návrhy, ale chci položit některé stručné otázky, například odstavec E tam kolega Scholz říká doslova, že obchod mezi Evropskou unii a, a Latinskou Amerikou je nesymetrický. Musíme říci, že obchod mezi některými zeměmi Latinské Ameriky a Latinskou Amerikou a Evropské unie je asymetrický, ovšem není to případ všech těchto zemí. E, v odstavci 6 je řečeno, že zpravodaj s uspokojením eh, konstatuje, že došlo k dalšímu eh, vývoji v Brazílii, Ekvádoru a Bolívii. Tady bychom asi mohli diskutovat o těch eh, dvou různých formách, jak program se projevuje v Ekvádoru a Bolívii a na druhé straně v Brazílii, čili já bych tady předložil pozměvací návrh, tedy rozvoj obchodní politiky se například projevil ve snížení nerovnosti mezi lidmi a e, na jedné straně dát Ekvádor a Bolívii a do jiné skupiny dát Brazílii. Odstavec 15 tady zpravodaj je tak trošku paternalistický, omlouvám se za to slovo, ale myslím, že ani parlament, ani komise, ani, ani celá EU nemohou vytvářet mechanismus, Eh, pro občany a organizace Latinské Ameriky. Je na Latinské Americe samotné, aby si takové mechanismy vytvořila. Je absurdní, abychom my žádali, aby eh, komise vytvořila v Latinské Americe nějaký mechanismus, eh, to by bylo tak trošičku vměšování. Odstavec 16, také k tomu předložím pozměňovací návrh tady není nějaká velká kontroverze. Eh, myslím si, že to bylo celkem spravedlivě vyřešeno, pokud jde o banány. Odstavec 17. Tady máme problém interpretace. Chci říci, že anglická verze a španělská verze v bodě 17 se e, neschodují. Například v anglické verzi, nevím, jak je to v německé tedy, se říká, v bodě 17 se říká, zdůrazňuje, že eh, parlamenty stále ještě musí ratifikovat dohoda, zatímco ve španělštině je řečeno, že některé parlamenty ještě musí ratifikovat dohodu. Čili v anglické verzi je řečeno parlamenty obecně všechny a ve španělské verzi je uvedeno některé parlamenty. Já v každém případě dám pozměňovací návrh k této větě, protože nemá smysl. E, to je prostě evidentní, že parlamenty musí ratifikovat dohodu, to je pochopitelné. A tady komise má legislativní iniciativu a parlamenty musí ratifikovat dohodu, to je samozřejmá věc. Já také už e, připomínám, že jsme vícekrát e, říkali o případě eh, Bolívie, která už stáhla svou stížnost u soudního dvoru andského společenství. Já už budu končit. Otázka nutnosti eh, no, opětovného projednání eh, vyjednávacího mandátu v tom smyslu, že je třeba ho aktualizovat, to si myslím, že je jasné a komisař de Gucht asi potřebuje tuto novou formulaci vyjednávacích podmínek. Eh, také potřebujeme periodické vypracovávání studií dopadu, abychom věděli, jaké to má v reálném životě dopady. A konečně eh, myslím, že eh, můžeme poděkovat zpravodaji za jednu věc, kterou tady zdůrazňuje, ale já bych ještě to dokonce zdůraznil více ve věci UNASUR, významná úloha UNASUR, ano, ale já bych dokonce řekl, že to můžeme formulovat ještě trochu s Eh, důrazněji, například iniciativa Brazílie. Tady před určitou dobou eh, Díky tomu se například eh, zabránilo občanské válce v Bolívii díky iniciativě UNASUR. Takže já chci říci, že to je, ta je, to je pravda, ale bylo by dobré to tam dát nikoli v podmiňovacím způsobu, nýbrž v oznamovacím čase. A, a pak si myslím také, že z evropské solidarity jistě všichni, eh, všichni podpoříme eh, zmínku o eh, úspěších, které dosáhlo španělské předsednictví. To je vlastně taková forma, jak zmínit madridský summit, který dosáhl určitých, určitých výsledků. Děkuji. Děkuji. A nyní náš místopředseda Sardy. Děkuji, pane předsedo, pane Šolci. Eh, to bude možná trošku těžká bitva. Vy uvádíte jeden takový stručný bod, který se mě eh, bych aby komise komentovala. Je to bod 19 na straně 8, kde je zdůrazňuje nutnost toho, aby byl úzce zapojen do všech etap vyjednávání dohody o předružení mezi EU a združení Mercosur. Tak eh, ta otázka zní, zda se věci s Mercosurem změnily a e, když jsme jednali o DDA, co se tedy změnilo, že se můžeme nyní vrátit znovu k e, jednáním za druhé. Můžete vy nebo komise odpovědět na otázku týkající se Argentíny a e, zablokování zpracovaných výrobků, včetně potravin z Brazílie. A Mercosur eh, samozřejmě to může dále rozšířit. Eh, to je taková věc nevyřešená v skupině Mercosur. Čili to jsou mé otázky buď na pana Šolce nebo na komisi. A nyní další <laughs> three very crisp points to make, all. First of all, an extremely... Mám tři takové krátké body. Za prvé, ta zpráva je napsána velmi dobře. Instituce EU možná, že nemají tak velké standardy, takže bych chtěl popřát panu zpravodaji, a jeho pomocníkům za vypracování této dobré zprávy. Bohužel a nemohu souhlasit s touto zprávou jako celek. Možná, že vás to překvapí. Odstavec 1, tady se hovoří o Lisabonské smlouvě, která definuje uh, obchodní politiku EU jako integrální součást vnější politiky EU. Co se mě týče a co se týče eh, mé politické strany, tak se domnívám, že obchod by měl stát zcela samostatně. Neměl by podléhat politickým každodenním záležitostem, protože my nemůžeme souhlasit s tím prvním odstavcem v tomto znění. A nyní k tomu zbytku Tady budeme mít jistě příležitost hovořit podrobně o této záležitosti. Na závěr ještě jednou eh, blahopřeji panu zpravodajovi, protože jeho zpráva je skutečně velmi dobře a zajímavě napsaná a tvoří důležitou základnu pro tuto diskuzi. Ano, já si myslím, že ten eh, kompliment eh, zapíšeme do protokolu. Matěs Jonsons komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Stručně řeknu několik komentářů. Nechci opakovat ty obecné připomínky, protože o ty jsme si vyslechli již naposledy a diskutovali jsme také o nich. Chtěl bych pouze říci, že souhlasíme tímto stanoviskem. My potřebujeme v skutku konsistentní politický přístup k Latinské Americe, tak, aby byla umožněna regionální integrace a tak, aby byly skutečně tyto cíle v rámci této politiky zdůrazněny. Z toho důvodu nepočítáme s žádnými dlouhodobými FDA, ale chceme mít takové úmluvy a takové dohody, které budou součástí široké asociační dohody. Tady se bude jednat o dialog a zároveň i o použití určitých prostředků. A nyní k Latinské Americe a k obchodě, voln, smlouvě o volném obchodu nebo asociační dohodě. To je stejné, jako postupujeme u VTO. Co se týče DDA, tak i zde sledujeme multilateralismus. Parlament bude pracovat na tomto tématu i nadále. Těší nás příspěvky parlamentu, jakož i jeho stanovisko. Tato oblast zůstane i nadále důležitá pro naše další práci, hlavně v oblasti vnější politiky a také politiky zahraničního obchodu. V nejnovějších dohodách jsme prokázali, že naše úsilí nesou určité plody. A když dovolíte, pane předsedo, tak rád se zodpovím ty přímé otázky. které se týkaly eh, problémů dovozu výrobků EU, konkrétně se jedná o potraviny do Latinské Ameriky. Je to problém, který bereme eh, velmi vážně. Hovořili jsme o něm mimo jiné v rámci diplomatických kanálů v Bruselu a i v Argentině jsme to oficiálně poukázali. Zároveň i oficiální úroveň byla seznámena s tímto problémem a to na okraji prvního kola vyjednávání Buenos Aires. Zmínili jsme to také na u tisku. In order to, to, to achieve maximum effects, our reports from což znamená, že se snažíme skutečně docílit maximálního efektu. A i zpětná vazba ze strany jednotlivých delegací ukazují, že tento postup byl účinný. A blokované kontejny EU byly uvolněny a zatím jsme neslyšeli ještě nic o nových případech. Je nutno říci, že naše činnost ukázala ovoce. Samozřejmě i nadále bereme toto téma vážně, hovoříme o něm s Argentinou, ale také i s jinými partnery v Mercosuru. Mercosur má zájem o rozšíření, to je také možnost v rámci integračního mechanismu v EU postupujeme stejným způsobem, my také provádíme suverénní opatření a neočekáváme, zda naši partneři, že naši partneři budou takováto rozhodnutí ovlivňovat. Což znamená, že chápeme proces rozšiřování, který pobíhá poněkud eh, pomalu s Venezuelou. Také Paragvajský parlament musí provést ještě ratifikaci a jsme před komplikovaným procesem, protože Venezuela musí přijmout společné aky a kdy se Venezuela zúčastní jednání jako oficiální partner, to zatím zůstává otevřenou záležitostí. Zatím tomu tak není. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Čol, závěrečné poznámky. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegyním a kolegům za poznámky a hodnocení dosavadní práce, kterou jsme společně Eh, udělali v rámci přípravy zprávy. Dovolte mi ještě jednu poznámku eh, a také bych chtěl zareagovat eh, také na komisi obchod a zahraniční politika. Samozřejmě obchod to není jenom jeden nástroj, ale je to také určitá možnost vyjádření zahraničních vztahů. Vznikají tak vzájemné poměry v Evropské unii jsme tedy vyzváni, abychom vystupovali v mezinárodním společenství jako jeden partner. Tak to chápu a tak chápu také Lisabonskou smlouvu eh, ohledně role zahraniční politiky EU. Eh, Koherentnost eh, politiky jednotlivých oblastí by měla být eh, v tomto smyslu zajištěna. Toto je určitá myšlenka, kterou bychom měli sledovat eh, při uspořádání zahraničních vztahů a obchodu například k Latinské Americe. Ohledně Mercosuru zde tedy souhlasím s komisí tak, jak se Mercosur vyvíjí, to je zážitostí zúčastněných zemí, aby bychom měli vzít pouze v potaz to, že i tam byl zahájen určitý eh, proces úvah, který se týká eh, také vztahu k zemím Evropské unie. Pro nás tedy co do hodnocení určitého směru obchodní kooperace, to je jeden aspekt. Co se týče ostatních bodů, tam až budeme mít tedy konkrétní formulace, tak se budeme zabývat jednotlivými pracovními kroky. Eh, domnívám se, že některé formulace budou eh, moci být eh, změněny. Já jsem se tedy snažil to připravit tak, aby se to netýkalo jenom jednoho státu, nýbrž aby to vyjádřilo celý charakter budoucího vztahu EU a Latinské Ameriky co do obchodní kooperace. K bodu 17, ano, bod 17, eh, tam je to asi případ eh, překladu. Německá a anglická verze souhlasí a eh, já jsem si tedy neuvědomil to, že vy tam vidíte určitý rozpor. Chtěl bych však také poděkovat pracovníkům, paní Privas především, za velmi široko sáhlou eh, spolupráci eh, při přípravě eh, této zprávy a děkuji také za to, že jsem jako zpravodaj se mohl zúčastnit několika delegací. Také se také změnil můj pohled na Latinskou Ameriku. Děkuji. Thank you. Let me recall just to finish this Děkuji. Já bych chtěla ještě připomenout eh, to, že 28. července je končí lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A tím se dostávám k následujícímu bodu, eh, respektive ještě jednou tedy opakuji, že 28.7. 18 hodin končí lůta pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů. Ještě jedno sdělení eh, číslo 4. Interní eh, korespondence bylo rozdáno. A já děkuji za přípravu těchto podkladů. Již přišel náš host a proto nyní přejdeme k bodu 6 na pořadu jednání. A chtěl bych vám eh, představit a přivítat pana Stevena Vanakera, místo předseda vlády a ministra pro zahraniční věci a zahraniční obchod. Eh, Belgie eh, je úřadujícím belgickým předsedou nebo předsedou belgického předsednictví. Bude hovořit o prioritách belgického předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu. Španělské předsednictví v této oblasti bylo velmi úspěšné a nyní štafetu převzala Belgie. Takže doufáme, že Belgie bude rovněž stejně úspěšná jako Španělsko v této činnosti. Přeji vám vše nejlepší, pane místopředsedo vlády. A Přeji úspěchu celému předsednictví. Ještě jednou děkuji a dávám vám slovo. Eh, a děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, eh, především bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, za laskavá slova na přivítanou, eh, které jste právě pronesl na předsednictví a to mi dává příležitost zdůraznit něco z toho, co e, belgické předsednictví už celé jasně řeklo ve Štrasburku, když prezentovalo své priority a sice, že si přejeme mít dobré vztahy s Evropským parlamentem. My si plně uvědomujeme, že Lisabonská smlouva dala Evropskému parlamentu mnohem důležitější úlohu a máme v úmyslu to plně brát v úvahu. Je také jasné, že když se podíváme na eh, aspekty zahraničního obchodu, tak eh, chceme eh, vytvářet atmosféru důvěry, důvěry mezi radou a vaším výborem a Evropským parlamentem vůbec. Asi nemusím zdůrazňovat, že priority, které já vám teď předložím, musí být nazírány z hlediska celého předsednického tria, to znamená také spolu eh, se Španělskem a Maďarskem. 23. června eh, můj španělský kolega předložil před vaším schromážděním zprávu o pokroku Rady za první pololetí a já doufám, že se nám podaří pokročit dále v dosažení cílů a dosáhneme těchto cílů, které teď vám předložím které samozřejmě berou také v úvahu pracovní program komise, probíhající jednání a změny, které přináší Lisabonská smlouva, a to jak z hlediska podstaty, tak i z hlediska pravomocí institucí. Nejdříve asi obecnou poznámku. Nemusím to připomínat, že eh, krize, kterou prožíváme v Evropě a která stále ještě přetrvává, je velká a proto potřebujeme mít trvale udržitelná řešení založená na EU. Společná obchodní politika je velice důležitým nástrojem pro podpoření konkurenceschopnosti hospodářského růstu a zaměstnanosti. Samozřejmě nevyřeší to všechno, ale rozhodně je to součástí řešení, když společně všech 27 členských států prokáže, že jsme schopni vyjádřit naše obchodní zájmy ve prospěch našich občanů a také podpořit hospodářský rozvoj nejchudších zemí. A teď bych se chtěl podrobně věnovat eh, šesti konkrétním bodům, které hovoří o eh, našich eh, cílech. Nejdříve multilaterální aspekty, bilaterální a pak další. Eh, chci hovořit eh, také o tom, jaké dopady má Lisabonská smlouva na vyváženost či, či rovnováhu pravomocí mezi institucemi a pak budu hovořit o obchodních eh, vztazích s našimi hlavními partnery. Mám páté kapitole rozvojovou dimenzi obchodu a nakonec v šesté části budu hovořit o agendě předsednictví a o akta Čili takový rámec mého vystoupení. Tedy první bod, pokud jde o, o multilaterální dimenzi, e, Tady v světové liberalizaci obchodu belgické předsednictví dává přednost tomuto mnohostranému aspektu, takže vás asi nepřekvapí, že dokončení e, cyklu, rozvojového cyklu z Doha je e, jednou z našich hlavních priorit. Znáte evropskou pozici, já jsem přesvědčen, že i přes Eh, časové aspekty, o kterých všichni víme. Dohoda by byla velice důležitá pro rozvoj světové ekonomiky a je zejména pro rozvojové země. Samozřejmě Evropská unie sama o sobě nemůže věcmi pohnout a závěry summitu G20 v Torontu koncem června, i když volají po eh, zhodnocení eh, na eh, summitu v Soulu v listopadu, je určitým varováním před přílišným optimismem. Je jasné, že mm, dojde-li k jakémukoliv novému vývoji, předsednictví bude informovat parlament tak, jak to vyžaduje smlouva. Druhá věc, když hovoříme o Eh, regionálních a bilaterálních eh, dohodách o volném obchodu. FTA. Tady chci říci, že tyto FTA rozhodně nijak nenahrazují eh, čtvrtou kapitolu, to jsou eh, multilaterální dohody. To není ani jejich cílem. A na druhé straně je pravda, že regionální a bilaterální dohody velice dobře doplňují eh, celý ten rámec obchodní liberalizace a zabývají se také aspekty, kterými se nezabývá VTO. Předsednictví bude pracovat na tom, aby dosáhlo pokroku na pokračujících jednáních na regionální úrovni, konkrétně s Euromedem, Radou pro spolupráci v zálivu, eh, Mercosurem a dále bilaterálně s takovými zeměmi, jako je Indie, Singapur, Kanada a Ukrajina. A tam, kde to bude možné, předsednictví bude usilovat o uzavření dohod. A když dovolíte, nejdříve se soustředím na regionální jednání. Já si uvědomuji, že každé regionální vyjednávání má své zvláštnosti. Probíhá jich teď několik už určitou dobu a některé byly zase na roky přerušeny. E, tam, kde e, je možné uzavřít dohody, je třeba brát v úvahu všechny aspekty, tak jako bereme e, v úvahu zájmy všech členských států. Rada bude velice podrobně sledovat vývoj těchto jednání na základě zpráv komise a bude mít eh, na mysli podmínky. <clears throat> Aby uspělo jednání EU-Mercosur, musí zcela jasně se zaměřit na všechny aspekty eh, velmi ambiciozně, například eh, jádrem jsou průmyslové výrobky, služby a zemědělství, stejně tak jako ochran duševního vlastnictví a veřejné zakázky. Pokud je o Euromed, víte, jaký je cíl prostor eh, volného obchodu v oblasti liberalizace obchodu se zbožím i službami a přispět k trvale udržitelnému rozvoji v daném regionu, včetně právně závazných podmínek. Jistě si vzpomínáte, že koncem loňského roku byla vypracována cestovní mapa a týká se procesu za rok 2010. Spolu s komisí a partnery budeme náležitě hodnotit situaci v nadcházejících měsících. Pokud je o Střední Ameriku tady, Rada ještě nemá oficiální návrh komise pro podpis ehm, dohody, která byla finalizována v květnu. Rada schválí rozhodnutí ehm, až poté, co dostane souhlas Evropského parlamentu podle článku 218.6 smlouvy. A konečně, pokud jde o jednání s CCG, i přes pokrok, kterého bylo dosaženo v řadě otázek, některé otázky ještě vyřešeny nejsou zejména v oblasti obchodu. E, společné zasedání rady se nedávno sešlo po 20. a diskutovalo vývozní cla. Budeme velice podrobně sledovat všechny pozitivní body vývoje. Dále stále ještě e, v regionálních a bilaterálních dohodách se teď dostávám k těm bilaterálním. Asi vás nepřekvapí, že mohu potvrdit, že dokončení dohody s Jižní Koreou je e, vrcholnou prioritou naší bilaterální agendy. Jak víte, teď diskutujeme takzvanou safeguard clause spolu s vámi, eh, totiž eh, proces, který vede k rozhodnutí podepsat a dočasně aplikovat dohodu, eh, tak jak se o tom vyjádřil EP, je byl zahájen a dohoda je velice ambiciozní tak jak to bylo vyjádřeno ve strategii z října 2006. Rada si je toho vědoma a snaží se posoudit tuto dohodu tak, aby byla vyvážená v zájmu všech a aby prokázala efektivnost doložky Safeguard Clause. Uděláme vše proto, aby Evropský parlament mohl dostat konečný text dohody eh, hned po letních prázdninách. Asi si vzpomínáte, že proces jednání dohody mezi EU a zeměmi ASEAN je velice pomalý a je velice těžké to uzavřít. Důsledkem je, že obě strany se dohodly, že regionální jednání pozastaví a že se soustředí na sjednávání FTA. Ve světle této situace EU rozhodla, že zahájí bilaterální jednání s těmi zeměmi, které o to mají zájem a bude brát v úvahu regionální dohodu až v pozdější fázi. Takové bilaterální FTA jsou jakými si stavebními kameny, které potom později mohou být konsolidovány revidovány na regionální základny. Se Singapurem již proběhly dvě kola jednání. V roce 2010 další kolo je naplánováno na září. Jednání FTA s Indií začala v roce 2007 a doposud proběhla celá řada zasedání, která umožnila posoudit očekávání obou stran. Bylo dosaženo pokroku, ale obtížné oblasti se mezi tím objevily, jako například cla a také otázka veřejných zakázek. Eh, doufáme, že bude během tohoto roku dosaženo značného pokroku. To je ale těžké zatím předvídat. Pokud je o Kanadu, EU vyjednává eh, dohodu CETA, jinými slovy širokou dohodu, která prohloubí naše hospodářské a obchodní vztahy. Je to ambiciozní iniciativa, která vychází eh, ze společného takzvaného scoping exercise, který pokrývá všechny výhody pro obě strany od ústupků v obchodování se zbožím, službami, veřejné zakázky, ochrana ehm, duševního vlastnictví, eh, závazky v sociální oblasti, eh, životnímu prostředí a udržitelný rozvoj. Já věřím, že se věci pohnou dobrým směrem a že budeme na podzim moci eh, celou věc zhodnotit a konstatovat, že jsme na stejné vlnové délce a že budeme moci dosáhnout v dohledné době dohody. <clears throat> Ukrajina je na našem programu již od roku 2008. Eh, kolo jednání právě proběhlo. A obecně za to v této fázi vypadá, že pokrok bude obtížné do, realizovat eh, zejména pokud jde o regulační aproximaci a přístup na trh v některých oblastech. Ukrajina je důležitý partner pro EU. Rada doufá, že jednání se pohnou v tomto pololetí. A poslední věc, kterou chci uvést, je FTA z Peru a Kolumbií. Poté, co komise dokončila jednání dohody eh, mnohostrané v březnu 2010, rada očekává na oficiální návrhy od komise, aby mohla začít eh, s postupem podpisu. Toto, dámy a pánové, uzavírá celou tu část, která se týká bilaterálních eh, dohod. A nyní v třetí části svého vystoupení chci trošku podrobněji hovořit o důsledcích vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, které, jak víte, přinesly velké změny ve společné obchodní politice. Jedna z těchto změn, zásadně důležitá, zvýšila pravomoci EP schvalovat vnitřní opatření, která provádějí společnou obchodní politiku a uzavírat mezinárodní obchodní dohody. Smlouva také poskytuje Eh, rámec pro široké sdílení informací s parlamentem. Já chci říct, že předsednictví vítá tyto významné změny a s uspokojením eh, konstatuje, že úzká spolupráce s EP už v oblasti obchodu eh, začala. Dále chceme ujistit, že všechny postupy podle Lisabonské smlouvy budou aplikovány úplně náležitě v oblasti obchodní politiky EU. Jedna z velkých změn se týká e, výlučných pravomocí EU v oblasti zahraničních přímých investic. V nadcházejících měsících Rada Eh, bude dvojím způsobem se snažit začlenit zahraniční příjmy investice do oblasti EU. Za prvé je tady návrh na řízení o přechodných podmínkách pro existující bilaterální dohody a druhá je sdělení komise věnované budoucí politice EU v této oblasti. Rada právě opravdu doslova právě dostala návrhy komise a teď může začít diskuse. EP byl informován o návrhu nařízení a předsednictví společně s komisí e, zajistí, aby Evropský parlament byl náležitě aktuálně informován o diskusích které začnou v radě. Předsednictví se bude snažit postupovat konstruktivně. To je velmi důležitá otázka, která si zaslouží širokou diskusi a bude vyžadovat určitý čas. Naším cílem je udělat většinu té základní práce a umožnit radě stanovit eh, si co nejdříve ty hlavní body. Já jsem vám slíbil ještě čtvrtou kapitolu, která se má zabývat eh, vztahy s našimi hlavními partnery. I v této oblasti eh, můžeme uvést celou řadu věcí, které budou předmětem diskusí během nadcházejících týdnů a měsíců. Asi vás nepřekvapí, že tady mohu zmínit především transatlantické vztahy Rusko a Čínu. Není nutné ani uvádět, že obchodní vztahy s eh, USA jsou velice důležité pro EU. V roce 2009 i přes finanční krizi Evropa vyvezla zboží za více než 204 eh, miliard eur zboží a zase dovezla za 159,8 miliard eh, v oblasti, oblasti služeb 119,4 miliard vývozu a 127 miliard dovozu. Pokud jde o přímé investice, čísla jsou stejně výmluvná. Ukazují hodnotu i vzájemnou závislost našich ekonomik, které pokrývají obrovský trh přes 700 milionů lidí. Během našeho předsednictví máme v úmyslu zintenzivnit naše úsilí nejen o posílení našeho strategického partnerství eh, v multilaterálních otázkách a provádění programu eh, hospodářské spolupráce i regulačního dialogu z roku 2007, ale také chceme eh, podpořit eh, transatlantickou hospodářskou radu. Není pochyb, že máme velmi dobré vztahy s USA. Eh, já nechci tady uvádět některé aspekty, které nás dělí. Chci jenom připomenout, že 98 našeho obchodu probíhá naprosto bez problému a mm, podobně jako jinde, kde je Evropská unie jednotná a hovoří jedním hlasem, velmi dobře hájí své mm, názory a zájmy. Pokud je o Rusko, to je také vysoce mezi prioritami na program našeho předsednictví. Máme velmi dobré hospodářské vztahy s tímto klíčovým partnerem a Bohužel tato tendence byla přerušena krizí a také jednostrannými opatřeními, které schválilo Rusko, což mělo dopad na bilaterální obchod. Probíhající eh, probíhající jednání o přistoupení k VTO a jednání o nové dohodě, která nahradí současnou dohodu o partnerství a spolupráci, jsou teď jádrem vztahu s Ruskem. Asi se dovedete představit, že Rada je velkým zastáncem přistoupení Ruska k VTO. Samozřejmě eh, míč je na straně eh, Ruska a já jsem přesvědčen, že členství v VTO spolu s Eh, jasně stanovenými ustanoveními o investicích a obchodu, které budou stanoveny v nové dohodě. To všechno zlepší kvalitu mm, vztahu EU-Rusko. To bude eh, také doplněno partnerstvím pro modernizaci, tak jak to bylo dohodnuto na posledním summitu EU-Rusko. Kromě těchto klíčových otázek Rada také podporuje pokračující závazek Ruska Eh, odstranit překážky obchodu a odstranit protekcionistická opatření, která byla zavedena v době krize a které také konsolidovaly ještě dále vnější e, cla pro e, celní e, unii Rusko, Bělorusko, Kazachstán. Chci říci, že Rada samozřejmě nemá vůbec nic proti ustanovení celní unie, ale má určité zneklidnění o možných negativních dopadech na proces jednání Ruska o přistoupení do VTO. Pokud je o Čínu, tady je opravdu velká výzva pro společnou obchodní politiku. Čína, dámy a pánové, se stala druhým obchodním partnerem EU po USA a také hlavním zdrojem pro naše dovozy. Čínsko je tedy opravdu naším velmi důležitým obchodním partnerem. Také otvírání se trhu pro Čínu vedlo k velkému růstu v Číně. A také EU má má výhody z rozvíjejícího se trhu v Číně. Nicméně musíme mít jistotu, že Čína bude s námi obchodovat eh, rovným, dobrým způsobem, respektovat eh, práva duševního vlastnictví i povinnosti z VTO. Asi hm, hospodářská soutěž samozřejmě je dobrá věc, není vůbec špatná, ale nesmí diskriminovat, nesmí eh, eh narážet eh, nebo, nebo rušit rovné podmínky eh, v obchodu. Rada je přesvědčena, že probíhající jednání s Čínou, eh, pokud jde o široké partnerství a spolupráci, může přinést v nové dohodě dobrý rámec pro bilaterální dohody. A teď se chci věnovat v páté kapitole otázce, která je také v jádru belgického předsednictví, což je rozvojová dimenze obchodu. V tomto pololetí vidím tři hlavní eh, témata, pokud jde o rozvojovou dimenzi obchodu. Jednak je to eh, systém preferencí, dále dohody o hospodářském partnerství EPA a za třetí banánové dohody. Pokud jde o e a spolu se zeměmi AKT, tady hlavní naše cíle zůstávají beze změny. Eh, chceme uzavřít souborné regionální EPA a mm, eh, to jsou nástroje, které mohou eh, přispět k rozvoji a revitalizaci obchodních toků. To je velice důležité, zejména v období globální finanční hospodářské krize, která tvrdě dopadla na ekonomiky AKT a postihla jejich obchod. Úloha všeobecného systému, všeobecného preferenčního systému v celkovém přístupu EU k e, obchodu i rozvoji je to velice důležité. Evropský parlament zcela oprávněně e, ve svém usnesení z března tohoto roku rozvinul, jak pozitivní úlohu má takovýto nástroj v rychle se rozvíjejících zemích. Nicméně nic není dokonalé v tomto světě, vše je možné dále zdokonalovat a proto komise eh, navrhne v nejbližších měsících revizi tohoto systému. Zatímco, se, eh, zatímco parlament volá potom, aby se rychle vytvořil takovýto režim, rada je otevřená tomu, abychom zvážili rozšíření eh, současného GSP po omezené období, aby to platilo, aby nevzniklo právní vakuum, než vznikne nový systém. A nyní dohody o banánech nedávno podepsané mezi EU a latinskými eh, latinskoamerickými státy eh, a na eh, další straně spojenými státy. Tady se konstruktivně vyřešila dlouho trvající neschoda Dále je také třeba vyřešit tento velký problém, aby bylo možné vyřešit eh, jeden bod z eh, cyklu z Doha. Chtěl bych zdůraznit, že v Ženevě bylo dohodnuto, že eh, tady se bude řešit také legitimní obava zemí Latinské Ameriky a AKT z takzvaných tropických produktů a produktů takzvaně preference erosion products. A konečně bychom neměli zapomínat, že B a M, tedy doporučení doprovázející banány, jsou takovým balíčkem. A konečně za šesté, to už je na závěr celé agendy předsednictví, bych chtěl stručně hovořit o dohodě akta boj proti padělání. Váš výbor už o tom diskutoval několikrát. Eh, včetně za přítomnosti rady, takže já nebudu tady popisovat historický vývoj celých těchto jednání. Jen bych chtěl zúraznit, že skutečná ochrana práv duševního vlastnictví je prioritou v naší politice. Opakovaně to potvrdili eh, obě instituce jako důležitý bod v našem úsilí o eh, ochranu konkurenceschopnosti, inovace, prosperity EU v globalizované ekonomice v reakci na volání vašeho parlamentu eh, o dosažení větší transparentnosti. Rada eh, proaktivně pokročila v této věci, aby občanská společnost a všichni aktéři byli náležitě informováni o tom, co je na pořadu jednání. A Ostatně také, co není na pořadu jednání eh, rada, se může vyjádřit své potěšení, že eh, partneři se konečně rozhodli sdílet eh, náš názor v této věci. Deváté kolo jednání proběhlo v Lucernu od 28. června do 1. července 2010. Výsledkem je, že účastníci připomněli rámec jednání i aspekty, které nejsou pokryty, jako například Three Strikes Rule a také to, že akta nemá zahrnovat nová práva duševního vlastnictví, nemá ani rozšiřovat, ani snižovat současná práva duševního vlastnictví. A teď Eh, slyším, že právě dnes bude komise hovořit eh, v Evropském parlamentu o akta. Eh, akta samozřejmě nebude bránit signatářům, aby respektovali základní práva a svobody. Bude to mm, konsistentní eh, s dohodami TRIPS ve VTO a také prohlášení TRIPS o veřejném zdraví v případě léku. A nakonec dovolte, abych připomenul, že Rada připisuje velkou důležitost vašemu výboru a vůbec celému Evropskému parlamentu, kteří se hrávají důležitou úlohu v těchto jednáních podle Lisabonské smlouvy. Já jsem přesvědčen, že eh, tady bude konstruktivní přínos a že to bude pozitivní pro naše společné zájmy, pro efektivní ochranu duševního vlastnictví. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, společná obchodní politika teď stojí na určité křižovatce. Přileží před námi nová kapitola a náš parlament, váš parlament. V tom bude se hrávat důležitou úlohu. Belgické předsednictví s vámi chce spolupracovat a chce poskytnout nebo chce, chce realizovat ty velké změny, které potřebujeme. 31. prosince doufám, že budeme moci říci, že se to podařilo. Děkuji vám. Thank you, Minister, for this uh, extensive and embracing, uh, Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto velmi podrobnou prezentaci a přehled toho, co chce učinit belgické předsednictví. K této informaci bych eh, předeslal ještě jednu věc. Včera jsme měli technický briefing o posledním kole vyjednávání akta a pan eh, komisář byl dnes ve výboru Libe a myslím si, že se sice vyjádřil k jinému tématu, ale dávám vám pravdu v tom, že včera se tento briefing ohledně akty konal. Mám tady sedm přihlášek do diskuze zatím, říká pan předseda. na každý klub, takže vás poprosím, abyste se omezili pouze na dvě minuty. Pepe, prosím. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Je to od vás velice hezké, že jste se dostavil mezi nás. Samozřejmě v Bruselu je hodně co dočinění a možná i věci příjemnější, než to být u nás. Chtěla bych říci, že v otázce obchodní politiky se neustále u každého předsednictví opakuje téměř totéž. A to je ten základní problém eh, v celé této oblasti. Španělské předsednictví pokročilo v určitých věcech, speciálně vyjednávání s Latinskou Amerikou, v některých nepokročilo nic. Teď mám dvě konkrétní otázky. V současné době v EU se vede celá řada bilaterálních jednání, a to paralelně. My jsme pro kolo z Doha. Já myslím, že na to mám stejný náhled jako vy. Ale nemyslíte si, anebo to řeknu jinak – jak by mohla EU před, prezentovat něco podstatného tak, aby kolo z Doha pokročilo. Já si nedokážu představit další vyjednávání. Možná, že vy nastíníte nějakou možnost. Za druhé, vy jste právě hovořil o změněné roli Evropského parlamentu pro Lisabonské smlouvě ale belgický komisář de Gucht, ten s náma také bude hovořit o skutečné roli belgického předsednictví a o situaci v parlamentu. Já chci vědět, jak si představujete konkrétní spolupráci s námi, s parlamentem. A poslední bod, je spíše připomínka, před dvěma lety eh, jsem napsala zprávu o hospodářských stycích mezi EU a Ruskem a tato zpráva je i nadále platná. Bohužel, protože se učinilo mále věcí. Ptám se vám, myslíte si, že Rusko se stane členem VTO? Děkuji. Děkuji. Merci, président. Kader Arif, děkuji. Chtěl bych poděkovat belgickému předsednictví za tuto prezentaci a měl bych několik poznámek První otázka. Zmínil jste se velmi precizně o celé řadě bilaterálních dohod. Naše politická skupina se však domnívá, že tento postup eh, nevede k multilaterální eh, činnosti. Eh, je to tedy tak, že multilateralismus je poněkud narušen, postupuje se bilaterálně a to i v rámci VTO Druhá otázka, kterou bych chtěl zmínit, to je otázka konzistentnosti politiky. Komise i dnes se dívá na obchodní politiku eh, poněkud omezeně. Nikdy není eh, také zahrnuto to, jak to bude eh, vypadat v oblasti eh, vědy nebo zemědělství. Tedy ty jednotlivé dopady nejsou eh, zohledňovány. To znamená, že obchodní politika není propojena s ostatními politikami v Evropě. Vidíme zde například také dopad bilaterální dohody s Koreou na automobilový promysl. Pan komisař de Gucht tedy také konstatoval, že na světové úrovni se hledají nové trhy, ale technologický pokrok je poněkud omezena také obchod. Evropa přitom neinvestuje do vědy a výzkumu eh, a nesnaží se příliš o získání nových trhů třeba v Číně. Máte vy nové úvahy v této oblasti? Ještě dále bych chtěla říci, že naše skupina by chtěla do těch bilaterálních dohod včlenit celou řadu kritérií, Eh, nejrůznějšího typu, a především eh, co se týče sociálních aspektů a eh, ekologických aspektů, přičemž Evropská unie by měla sledovat určitou filozofii. Všechna kritéria, třeba také Mezinárodní organizace práce, by měly být součástí. Jsem velmi rád, že jste hovořil eh, také o malých a středních podnicích eh, v souvislosti s eh, pozicí Evropského parlamentu. Já se však domnívám, že Evropský parlament na základě Lisabonské smlouvy má novou pozici. Eh, komise však a rada by nechtěli, abychom se zúčastnili na výboru 53. Jak se budete tedy dívat na žádost parlamentu zúčastnit se zasedání ve výboru 53 eh, promiňte, že jsem tak eh, otevřen v této záležitosti. Mám tedy na mysli eh, výbor 133. Včera eh, jsme neformálně byli informováni o postupu eh, akta. Já osobně jsem tam nemohl být eh, zúčastněn, ale není-li možné, aby poslanci se zúčastnili, pak k čemu slouží takováto setkání a proto bych chtěl také položit tuto otázku. Děkuji za odpovědi. Děkuji, Kadere. Za skupinu ALDE nyní je Maty Kazák. Já bych chtěl poblahopřát k vaší prezentaci priorit belgického předsednictví. Já se domnívám, že skutečně máte ambice, které vlastně navazují na to, co bylo zahájeno španělským předsednictvím. Je to tedy kontinuita již stabilní. Chtěl bych je však především se připojit k tomu, co řekli kolegové také z SD a LS ohledně očekávání našeho parlamentu od belgického předsednictví v tak důležitých otázkách, jako je multi multilateralismus a v celé řadě otázek eh, kompetencí Evropského parlamentu na základě Lisabonské smlouvy. Máme tedy oprávněná očekávání na kooperaci s radou a komisí při eh, realizaci nových eh, kompetencí parlamentu. Chápu, pane ministře, že eh, je situace ve vaší zemi poněkud obtížná, je to také obtížné pro vaše předsednictví, ale možná, že váš úkol bude usnadněn tím, že příslušný komisař pan de Gucht je rovněž belgičanem. No, dobrá ale eh, komisař nepředstavuje členský stát. Dobře, mám však na mysli kooperaci mezi radou a komisí. Chtěl bych však také eh, říci, že pro naši eh, politickou skupinu je důležité vědět, zda komise v rámci eh, jednání s Mercosurem bude pokračovat eh, ve svém úkolu. Eh, v komisi již byly vyjádřeny celá řada stanovisek při jednání s Mercosurem v souvislosti se zemědělstvím především. Jak chcete pokračovat v této oblasti? To je moje první otázka. Druhá otázka se týká toho, čemu se říká safeguard clause v eh, jednání. A eh, chtěla bych se zeptat, zda se budete snažit eh, ponechat tuto doložku o lidských právech a zdůraznit ji taky při jednání například se Sri Lankou, Indií a Kolumbií. Děkuji vám. Janik Řado, Zelení. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře. Pokud jsem dobře informován eh, a když jste hovořil o prioritách belgického předsednictví, tak jste se zmínil výslovně o tom, že nechcete vést příliš eh, teatrální politiku eh, s, s 30 cíly, ale přece jenom těch cílů jste uvedl hodně. Nepochybuji však o tom, že jste pouze chtěl velmi široce představit určité představy a nijak to nestačí snižuje úroveň priorit. Co se týče dohody eh, s komisí a parlamentem, se mi zdá, že je zde jeden důležitý eh, bod, z hlediska belgického předsednictví, a to účast poslanců Evropského parlamentu na koordinačních zasedáních EU v rámci mezinárodních eh, jednání. Podporujete takový vývoj, že by poslanci nebyli tedy vyjednavači, to ne, ale byli by Eh, pozorovatelé eh, a zúčastnili by se eh, velmi úzce jednání. Další otázka se týká partnerství s Turkmenistánem. Jistě víte, že tato jednání byla velmi komplikovaná a Evropský parlament vyjádřil několikrát určité výhrady ohledně lidských práv a ochrany lidských práv v této zemi na základě eh, dohody o posílené spolupráce eh, právě jeden rok eh, po podepsání partnerství jsme velmi znepokojeni tím, že ta nová jednání, která byla zahájena, jsou vedena dál, přičemž se domnívám, že lidská práva v této zemi se příliš nezlepšila Chtěl bych vědět, eh, co si o to myslíte. Bude belgické předsednictví pokračovat eh, v eh, těchto jednáních s Turkmenistánem? Kadir Arif také zmínil další otázky, které vedou ke složitým Eh, debatám. Eh, samozřejmě, že to je otázka eh, důvěrných jednání, ale pokud není možné v určitém okamžiku toto realizovat jako politický akt, tak je to obtížné. Chceme-li tedy vést nějaké jednání, pak o tom musíme hovořit. A jak bychom my, jako paslenci Evropské Evropského parlamentu tedy mohli postupovat. Jak chcete zajistit demokratický postup v evropských institucích? Zmínil jste se také o multilaterální dohodě s Peru a Kolumbií. Chápu samozřejmě, že parlament nebude dotazován před Eh, koncem roku 2011. Znamená to, eh, že španělské předsednictví eh, postupovalo jinak, belgické předsednictví možná bude příliš rychlé. Domnívám se, že některé body nebyly dostatečně prohloubeny. My jsme zde pravidelně diskutovali o právech sociálních, o lidských právech, Eh, domníváte se, že eh, to proběhlo, toto jednání příliš rychle? Další eh, záležitost, o které jste se zmínil mezi prioritami, je Cancún a klimatická dohoda. Samozřejmě, že veškerá diskuze o transferu technologií, o CO2 emisích, vše tedy probíhá tak, Eh, že je to téma, o kterém eh, budete chtít jednat eh, v tom smyslu, aby toto téma bylo kompatibilní a paralelní také s jednáním o obchodních záležitostech. Děkuji. A nyní Helmut Scholz. Prosím. Thank you. I also want to thank uh, the... Děkuji, chtěl bych poděkovat eh, také panu ministrovi za velmi přesný přehled. Bylo řečeno, že existuje určitá orientace, kterou jsme si vyslechli eh, na výboru pro ústavní záležitosti, což znamená, že musí dojít k určitým změnám. Podle mého názoru si myslím, že belgické předsednictví se velmi dobře připravilo na následujících šest měsíců. Dovolte, abych vyzvehl eh, dva nebo tři body. Když chceme splnit eh, očekávání veřejnosti, když nechceme veřejnost zklamat. A to s ohledem na vztah mezi radou, parlamentem a komisí, tak musíme postupovat transparentně. Když míníme tento bod vážně, tak se vás stáží, jak bude vypadat skutečně prosazování těch jednotlivých delegovaných aktů a spolurozhodování, například články 270, 271, to jsou ty konkrétní články, eh, kterých se to týká. Jak můžeme překonat takovou tu ustrnolost, která existuje několik měsíců? Belgické předsednictví by mělo učinit obrovský krok ku předu, tak abychom konečně brali zájmy občanů vážněji. Občany nezajímá, o jaké články se jedná z jakých článků se vychází, ale důležité je, aby i občané zjistili, že ty věci dostávají takový konkrétnější obrys. Čili vztah mezi radou, parlamentem, to jsou velmi důležité věci, co se týče celkového procesu rozhodování a spolorozhodování. Několikrát jsme se zmínili o akta, ale chci se zmínit ještě o jednom bodu. V případě, že akta by našlo určitou plu, plurilaterální úroveň se zapojením VTO, tak si myslíte, že spolupráce mezi EU a jinými zeměmi by byla tím značně ovlivněna? Vy jste mimo jiné se zmínil také o banánech. Myslíte si, že když Kolumbie, Peru a Střední Amerika když těmto zemím budou učiněny určité ústupky, takže se situace nějakým způsobem zlepší. Já vím, že bylo setkání také s velvyslanci a některé z těchto zemí řekly, co se bude dít s námi. Nebylo by vhodné aby jsme zlepšili také kontakty v rámci AKT ohledně vývozu banánů? Kolegové hovořili o realitě v určitém světě. Podívejme se například na Kolumbii. Pokud vím, tak v tamním parlamentu, v belgickém parlamentu, Eh, byla odmítnuta dohoda právě vlámským parlamentem s touto zemí. Možná právě kvůli tomu, že byla porušována lidská práva. Bylo by vhodné posunout tato jednání poněkud ku předu, protože politické aspekty samozřejmě ovlivňují také obchodní. Děkuji. Pan prosím, jako poslední. Omlouvám se. Vy jste se zmínil o Číně, pane ministře. Když jsem byl na podzim v USA, tak jeden profesor z Harvardu mě sdělil. V Číně existuje desetiprocentní růst. My v USA máme desetiprocentní nezaměstnanost. Pro eh, celou řadu zemí nezaměstnanost dosahuje nejen deseti, ale dokonce i 20 A já bych si rád vyslechl váš názor na současné vyhodnocení čínské měny. Myslíte si, že čínská měna je podhodnocená? Bylo by dobré přehodnotit čínskou měnu? A pak se ještě ptám, zda jste se také zamysleli nad tím, že Čína eh, provádí určitý druh merkantilismu. A potom mám ještě další kolo otázek na vás, které se týká evropských institucí. Dopadem Lisabonské smlouvě znamená, že máme stále předsednictví, máme prezidenta a máme stáleho zástupce. Znamenají tato dvě nově vytvořená místa, že tím bude ovlivněna také priorita belgického předsednictví, co se týče obchodní politiky a co se týče politiky vnějších vztahů. Vy jste hovořil také o B+ to je něco, co mě a mé kolegy nesmírně zajímá. To asi všichni ve výboru víte. Sdělil jste, že možná dojde k nějakým změnám. Byl byste tak laskav a řekl, v čem tyto změny mají spočívat? A další otázka, paní Muscadini poprosila ještě o slovo. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. A děkuji za velmi komplexní prezentaci. Eh, já bych chtěla zmínit několik krátkých otázek. Eh, je tedy možné, že vaše předsednictví se bude věnovat také nutnosti harmonizace kontrolních systémů? celních úřadů v rámci EU. Momentálně boj proti padělání a vstupu nelegálního zboží na území Evropské unie je záležitost eh, velmi problematická z hospodářského hlediska. Je to také problematické pro obnovu hospodářství. Přitom je to také důležité na ochranu zdraví našeho obyvatelstva. Může předsednictví eh, provést eh, kontrolu a harmonizaci toho způsobu, jak se monitoruje vstup zboží na území EU. Právě pracujeme na nařízení ohledně označení zboží, eh, které přichází do EU z třetích eh, zemí. A já bych si přála, aby belgické předsednictví eh, bylo aktivní v této oblasti. Jedná se o téma, které eh, také eh, komisi vedlo k tomu, že byla velmi aktivní už od roku 2005 a snaží se tedy dopracovat eh, konkrétních výsledků. Jistě víte také lépe než my, že Afrika již další dobu je takovým světadílem kde Čína i Indie nakupují eh, veliká území, eh, což vede k riziku destabilizace. V určitých eh, případech mohou vzniknout velké problémy ohledně výroby určitého zboží a nerespektování lidských práv. Myslíte si, že to je další příklad nespravedlivé konkurence, dále k Mercosuru. Této dohodě se věnujeme a e, někteří kolegové se již zmínili o určitých obavách v této oblasti, především co se týče zemědělství. A bylo by tedy vhodné, kdyby řada, rada eh, za belgického předsednictví zdůraznila některé aspekty, které dnes ještě nejsou vyřešené. Ano, děkuji. Tím jsme na konci našich eh, otázek a i já bych měl otázku k kolu jednání z Doha. My i nadále neustále eh, se libujeme, že toto kolo jednání bude rychle ukončeno. Na druhé straně však neděláme téměř nic pro dosažení tohoto cíle. A co bychom měli udělat, aby skutečně došlo k pokroku v tomto jednání? Čekáme snad na USA, aby eh, USA vyřešili eh, tuto situaci. K Číně a Indii eh, zde sdílíme názor USA, že balíček z roku 2008 již není přijatelný a že eh, země jako Brazílie, Indie a Čína by měly poskytnout více, než kolik bylo v tom balíčku 2008 od nich žádáno. Eh, budeme vyčkávat, než USA něco učiní a uzavře eh, takovou dohodu eh, a eh, že tedy přijde k vyjednávacímu stolu s hotovým balíčkem. Díváme se pouze na USA a čekáme tedy na dosažení nějakého výsledku. Nebylo by vhodnější, abychom my jako EU, jako veliký obchodní partner udělali něco jiného, než jenom očekávat. Tolik mé otázky a vy nyní dostanete slovo, slovo, abyste mohl odpovědět na ty mnohé otázky, které na vás byly adresovány. Ano, máme ještě 15 nebo 20 minut k dispozici, takže dostatek času na reakci na všechny otázky. Uh, uh... Já se budu maximálně snažit. Já rozumím německy, ale hovořit bohužel německy nemohu, takže anglicky. Musím říci, že samozřejmě předchozející předladnictví eh, některé věci už eh, začalo a vaši kolegové řekli, že to bylo dost široké takové popsání Eh, toho celého toho horizontu, eh, na to, že jsem původně nechtěl vůbec zdůrazňovat příliš široké priority. No, je to široké, široký popis, ale eh, v podstatě tím, že vyjmenujeme všechno, to neznamená, že si myslíme, že za šest měsíců ty problémy vyřešíme. A nechceme tady mít nějaká velká gesta, chceme naopak postupovat velmi střízlivě, umírněně, chceme uh, Eh, spíše, mm, abychom dostali určitou poklonu pak za udělané výsledky, nikoli poklonu za to, co tady slibujeme na úvod. Vaše otázka a také koncem diskuse to ještě zopakoval předseda, zněla, co uděláme z Doha. Já bych chtěl říci, že eh, prostě je to otázka okna příležitosti. Ta, to okno eh, teď vypadá, že je spíše zavřené, ale nejen my, ale také zbytek světa se domnívá, že se to za pár měsíců může změnit. Jednu věc bychom asi neměli eh, dělat a sice tvrdit nebo myslet si, že regionální či bilaterální dohody jsou alternativou k Doha. To není pravda. Pro nás Doha zůstává prioritou a v žádném případě to nemůže nic jiného nahradit. Někdo tady správně řekl, že příliš eh, mnoho eh, bilaterálních dohod neznamená, že to je multilateralismus, to vůbec ne, ale současně musíme být pragmatičtí. Eh, přece nebudeme na pár měsíců všecko ukončovat, všechno nechat přerušené jen proto, že Doha nepokračuje, jak řekl také komisař Dehu, Potřebujeme dále postupovat. To je ta logika, ve které postupujeme. Nechceme nic eh, zanedbat. Je to samozřejmě i důležité pro Spojené státy, ale nejen pro na Spojené státy. Nemůžeme kritizovat jednoho konkrétního partnera, to by nemělo eh, smysl. Eh, to totiž není hra, ve které někdo vyhraje, někdo prohraje. Pro všechny by to bylo velkým přínosem. Doufejme, že za pár měsíců se okno příležitosti otevře. Co můžeme udělat? Eh, prostě dále opakovat to tež a opakovat to s přesvědčením. Dále eh, tady byla otázka, jak vidíme spolupráci s EP a další kolegové se ptali na totéž eh, někdy je dost podrobně podle výbor, výbor podle článku 133, který se, který se teď stal TPC. A Musíme si uvědomit dvě věci. Na úrovni informovanosti. Tady je Lisabonská smlouva mnohem výslovnější eh, a explicitnější. A konečně vždy na konci toho jednání je eh, schválení ze strany parlamentu. Vždycky musí parlament eh, se k tomu vyjádřit. To ale neznamená, že si nemůžeme představit, že vyslechneme parlament, který se vyjádří třeba usnesením nebo v nějakém slyšení, jako třeba dnes. Ať už jsou tady eh, formální či neformální kontakty, je třeba ty kontakty eh, mít co nejčetnější, aby propojení mezi oběma institucemi bylo dobré. Někdo mi řekl, nechceme být eh, vyjednavači, chceme být aktéry, tak pozor, prosím, tady to může být taková slovní hříčka, já sám jsem byl poslancem, než jsem se stal ministrem a stále eh, cítím parlamentarismus ve svém těle, ve své krvi. A je důležité, aby Evropský parlament měl tu pozici, kdy nevyjednává, není příliš zainteresován, ale spíše kontroluje. Může říci ne, s tímto nesouhlasíme, to se nám nelíbí, ale Eh, na druhé straně se nemůže zapojit do takové té logiky, kdyby se najednou stal vyjednavačem. Myslím, že to je zásadně důležitá otázka, pane předsedo. Já to vidím tak, že mm, informovanost, mm, mnoho výměny názorů, ale uvědomit si, že prostě na konci celého procesu parlament buď eh, vyjádří, či nevyjádří svůj souhlas eh, vytvořit si určité dobré postupy, naslouchat si, ale zase to neznamená, že poslanci musí být vždy přítomni u všeho vyjednávání. Ostatně, já bych připomněl, že dokonce ani rada není vždy přítomna u takového vyjednávání. Je tady dělba úkolů, dělba práce. Ostatně Belgie má velice dobrou tradici eh, komunitárních postupů, to znamená je velký přísni, příznivcem komise a teď je otázka to Rusko. Ano, ano, já si to myslím, opravdu si to myslím, celý život. Vy se smějete, to ukazuje, že snad si myslíte, že já jsem ještě mladý. Já jsem slyšel celou řadu velmi zajímavých poznámek. Když hovoříme o e, té nutnosti větší konzistentnosti v politice, tak to se obracíte na předsednictví, které zodpovídá za e, tu část obchodu, ale současně také e, se vlastně obracíte na předsedu e, Rady pro všeobecné záležitosti. Tam, kdy totiž podle Lisabonské smlouvy je třeba zajistit více eh, provázenosti mezi jednotlivými formacemi rady. A tady skutečně je dost práce, aby to bylo konsistentnější, provázanější mezi všemi těmi evropskými politikami. Nebudu to popisovat podrobně, ale rozhodně vám dávám za pravdu, když hovoříte o investování do výzkumu, tak tady se mohu odkázat na velice důležitou diskusi o eh, strategii Evropa 2020 a provázanosti všech těch bodů. Já jsem vlastně už odpověděl na ten výbor podle článku 133. Pane Kažaku, eh, tak mě nemusíte, nemusíte mě letovat. Vy jste mluvil francouzsky, myslím, že jo. Nemusíte mě litovat, eh, že jsme vládou v demisi, vlastně vládou udržovací. Nemusíte mě litovat, já vás ujišťuji. Eh, naše úloha předsednictví v EU byla velice dobře připravena. Je tady celá řada úředníků, diplomatů, ne jen politiků, ale úředníků, diplomatů, kteří na tom pracovali a jsme tudíž naprosto schopni tuto úlohu dobře sehrát. A to, že komisař je belgičan, to nic nemění. On ostatně byl mým kolegou v belgické vládě, ale tady teď jako komisař je Evropan. Ještě byla otázka na Mercosur a na zemědělství. Velice pozorně sledujeme tu doložku. Velice pozorně sledujeme také citlivou otázku zemědělství. To jsem si tady poznamenal, eh, to, co bylo řečeno z vaší strany a budeme to brát v úvahu. Dále. Na část této otázky jsem již odpověděl, pokud jde o Turkmenistán. Tady nejsem připraven. A když jsem vás slyšel hovořit o Turkmenistánu, tak to je vlastně eh, otázka, eh, jak může obchodní politika být určitou pákou a ovlivňovat jiná témata. To je také otázka konzistentnosti politiky celé Evropské unie vůči vnějšímu světu. Eh, doufám, že se nemýlím, ale snažím se eh, si připomenout, jak jste argumentoval o Turkmenistánu. Já vás, buď vás budu muset poprosit, abyste mě tu otázku zopakovala, anebo eh, souhlasit s tím, že já se k tomu pak vyjádřím na konkrétní otázku jinde, protože to jsem se opravdu na toto téma nepřipravil. Kolumbie a Peru. Já si nemyslím, že tady je nějaké spoždění, nebo, nebo, nebo zase naopak zrychlení které by škodilo. Já myslím, že to pokračuje tak, jak má. Další kolegové zase zmínili otázku belgické vlády, která v některých regionech se rozhodla, že eh, bude trošku váhat ve věci Kolumbie. No, já si myslím, že tato otázka, a to je velice důležitá otázka, se týká toho, že si chceme začlenit své priority. Můžeme říct si dvě věci. Za prvé, eh, nesmíme být slepí, eh, nesmíme zavírat oči před realitou. To, že probíhají obchodní eh, vztahy, to už je určitá, určitý vliv, určitý pozitivní vliv sociálního klimatu i politiky životního prostředí. Jenom už to, že probíhá obchod. Můžeme také slyšet argument, že eh, nulový obchod eh, určitě není, eh, není lepší než určité, určité obchodní vztahy. V každém případě, podle mého názoru, vést obchodní vztahy s partnerem znamená zahájit určité vztahy a mít, vytvořit situaci, kdy můžete žádat o něco na oplátku. Ta nová generace Eh, dohod bere v úvahu sociální a environmentální aspekty. A myslím, že Evropský parlament to velmi dobře vidí. Je to také otázka eh, sledování, zajištění, že ty věci se objeví v dohodě a že to bude pak náležitě plněno. Co dělat, když ta situace není dokonalá? Ehm, musí se to pak zlepšit, jakými hybnými pákami postupovat eh, i v oblasti obchodu a jednání o obchodu, a jak dosáhnout toho, co dosáhnout chceme. Pane Šolci, pokud jde o meziinstitucionální vztahy a e, akty v přenesené pravomoci, v tom tak čase, který ještě mám, včera jsem hovořil s komisařem Ševčovičem. Byla to velice zajímavá diskuse o velice složité otázce aktů v přenesené pravomoci a o komitologii. To, myslím, je třeba diskutovat vhodným způsobem a najít tu správnou rovnováhu mezi efektivností a samozřejmě určitou transparentností a demokratickou legitimitou. Já si nejsem jist, že akta by dnes měly eh, být eh, na multilaterální bázi. My jsme se pokusili, ale akta prostě postupují tím tempem, jakým postupují. Ne proto, eh, že by bylo málo partnerů. Tím, že to převedeme na multilaterální bázi, to neznamená, že změníme situaci. Tady o Kolumbii, o té jsem již hovořil. A pan Dartmate, vy jste položil otázku o čínské měně. Já, jakožto předsednická země, eh, se snažím plnit úlohu podle Lisabonské smlouvy. Některé otázky, které jste přednesli, se netýkají eh, předsednictví, protože není na předsednictví, aby definovalo takovouto politiku, ale já se snažím odpovědět na vaši otázku. Máte pravdu, když říkáte, že dnes parita mezi čínským juanem a ostatními světovými měnami má vliv na ten obrovský růst Číny, který žene vývoz. Ano, to je známá věc, o tom netřeba ani diskutovat. Stejně tak eh, se jasně ukázaly signály ze strany Číny, že chtějí vytvořit určitou rovnováhu v, tě, v těch nerovnováhách světa. Ale to asi chtějí dělat pomalu, ne revolučním skokem. A ještě jedna věc, která je pravda, když vezmeme v úvahu tyto nerovnováhy, ty se prostě nezmění přes noc. Také jste se ptali, na úlohu Katrin Eštonové a Hermana Van Rompuy. To mi prostě dává příležitost již uzavřít, pane předsedo, mé odpovědi a zopakovat jednu věc, kterou náš premiér i já sám a všichni ministři belgické vlády stále vyjadřují. My si opravdu přejeme, aby belgické předsednictví plně odpovídalo Lisabonské smlouvě, což znamená, Stanovit si cíle, které nepostrádají ambicioznost pro předsednickou zemi, to, že rotující předsednictví má své ambice, své cíle a snaží se dobře spolupracovat s Evropským parlamentem, s komisí, Eh, se všemi členskými státy v radě, se všemi těmi novými eh, postavami významných představitelů, jako je stálý předseda Evropské rady a eh, stálá představitelka. To všechno přece je velice ambiciozní cíl, ale současně předseda předsednické země tady nemá cíl být v čele absolutně všeho, ba dokonce velice často by se spíš měl eh, starat o to, aby nikdo nezůstal někde v pozadí. My jsme velmi rádi, že máme v rukou toto předsednictví právě teď, protože si myslíme, že Lisabonskou smlouvu je třeba v praxi plně uplatnit. To chceme také ze všech sil eh, dělat i v obchodní politice, ve které si myslím, že je jasné, že nastávají některé změny, zejména z hlediska vztahu eh, s Evropským parlamentem a s komisí, jejíž pravomoce se výrazným způsobem Lisabonskou smlouvou změnily. No a co jsem zapomněl? GSP+. Rada se eh, těší, že komise předloží eh, svůj návrh přeskumu GSP. A někdo se zeptal, co si myslíme, že by se mělo udělat eh, s režimem GSP. My čekáme na to, co předloží komise. Jsme odhodláni úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, aby to bylo rychle schváleno a aby existoval moderní eh, eh, právní rámec podle potřeb zemí. A teď vlastně přehrávám ten míč na stranu komise, eh, protože komise přijde se svým textem, který navrhne a eh, pak my můžeme dále reagovat. Eh, děkuji vám, tím končí tato naše diskuse. Nemáme už možnost zahájit druhé kolo této diskuse. Já se velice omlouvám, ale nemohu již dát prostor dalším řečníkům. Eh, dovolte, abych poděkoval našemu hostovi, belgickému ministru, za jeho prezentaci eh, priorit belgického předsednictví. A my teď eh, víme více o tom, jaké jsou priority ale není to ještě zdaleka konec, není to naposled, co se setkáváme s ministrem pro obchod. Děkuji vám. thank you give my letter? go to Uh, uh, Kolegové a kolegyně, máme ještě mnoho tématů na pořadu jednání před zasedáním koordinátorů. Takže budeme pokračovat v bodě 5 a pak, když to bude možné, také v bodě 7. Napřed přijde na řadu bod číslo 5. Prosím, buďte tak laskavi a sklidněte se. bod číslo 5, postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou. Jedná se o návrh stanoviska. Navrhovatel je Petr Šťastný z PPE. Vy víte, že výbor se rozhodl pro vypracování stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2011. Hospodářský výbor je příslušným výborem a Petr Šťastný má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych připomněl ještě některé věci. Komise navrhuje oddílu 3 určité závazky v hodnotě asi 320, 130 miliard. A tendence je skutečně vzrůstající. Je to 1,14 HDP Evropské unie. O uplatech je to 1,4 HDP lví podíl, což znamená 45 65 miliard půjdou na růst a opatření zaměstnanosti. A to z důvodu zvýšení konjunktury v Evropě. Vítáme toto opatření v Evropské unii s ohledem na finanční a hospodářskou krizi. U pladeb došlo k nárůstu o 16 alespoň eh, podle vysvětlení komise to závisí také na mezitplatbách v roce 2007 a 2013. V předchozích letech byla situace poněkud jiná. Co se týče závazků pro Stokonský program, právo, bezpečnost a spravedlnost je tady navýšení o 8,% a u pladeb je to o 14%. A teď se podívejme na eh, hlavu oddíl 4. Evropská unie počítá s 8,6 miliony pro závazky, je tady určitá eh, malá marže ve výši 13 milionů, 0,9%. 16% se eh, týká růstu MFA. Jak víte, tak celé záležitosti ve výjejí existovalo zasedání Korepero minulý týden, ale nejnovější čísla jsme obdrželi až dnes ten nárůst 16 je nárůst, který byl o 15 snížen, což znamená, že tendence zůstává stejná, tak jako tomu bylo v minulosti. Makrofinanční podpora pro sousední státy. Prostředky pro doprovodná opatření, tak to je 25 milionů, další potom 4,3 miliony, zaměstnanost 13 milionů a 5 milionů eur je určeno na civilní ochranu. To jsou takzvaná doprovodná opatření, která by měla sloužit nejvíce znevýhodněným zemím. A co se týče přípravným opatřením, tak bych chtěl říci toto. Existují tady tři možnosti financovat prioritní opatření. Jednak Peking, čtyři místa, ASEAN a potom Tajské obchodní centrum. To jsou záležitosti, které by měly mít dlouhodobý charakter je zapotřebí dát tyto k dispozici peníze také k dispozici pro malé a střední podniky. Důležitý je také nástromen ICI. Já jsem před několika lety pracoval v této oblasti a vím, že tam došlo k závažným inventicím a myslím si, že v budoucnosti dojde k nárůstu jak v Evropě, tak v Číně. Počítáme v Číně s desetiprocentním růstem, což znamená, že tam dojde k investicím, což má zase pozitivní dopad na zaměstnanost a na jiné obchodní činnosti. Ale rozpočet se neskládá pouze z čísel důsledku Lisabonské smlouvy obdržel parlament nové kompetence. Rada a komise to musí zohlednit. Parlament musí mít možnost kontrolovat také realizaci rozpočtu, hlavně v případě eh, makrofinancí, hlavně v případě podpor průmyslových zemí. Aid for Trade, to je další věc, která je nezbytná. Já jsem si podíval na zprávu komise pro Aid for help, ale zjistil jsem Aid for Trade a zjistil jsem, že zatím eh, kontroly vůbec neprobíhaly, kontroly toho, jak probíhají takzvané nevázané podpory. Z toho důvodu je zapotřebí také zesílit kontroly pro MFA. Je třeba zesílit systém dozoru. Existuje návrh na změnu existujících nařízení, Eh, který bychom všichni přivítali. Myslím si, že veškerá objasnění jsou vítána tak, aby tento nástroj mohl být použít. A teď je doplňující opatření v oblasti banánů. Ta je třeba provést pro podporu rozvíjejících zemí, protože nabídka ze strany některých zemí je skutečně velká. A teď k rozpočtu parlamentu. Parlament musí dostat vlastním závazkům podle Lisabonské smlouvy. A to musíme zohlednit v rámci společné obchodní politiky. Co je cílem? Cílem je přispět také k parlamentní konferenci VTO. A na závěr, pane předsedo, máme k dispozici číselné údaje od Koreperu. A Koreper na zasedání se rozhodl, že výdaje by se měly, závazky by se měly snížit o 780 milionů a u plateb o 3,6 miliard. A mělo by to být převzalno z oddílu 1. Zdroje jsou také důležité, ale musíme si klást otázku, zda v Evropě, která trpí krizí, jsou takováto snížení vhodná. Čtyři to je EU jako globální partner. Tady dochází o snížení o 94 milionů a o 190 u plateb, což znamená, že tady dochází ke snížení u nástrojě ICI a ICI+. U některých položek však nechá, nedochází k žádnému snižování, ale u mikrofinancí například u 15 jak u výdajů, tak u plateb. Rozpočtový výbor také vydá své prohlášení v tom, jak se, bud, jak se rozhodlo na téma 16. a 17. březen. Existují tady určité eh, ne konsistentní postupy a to v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji. Tento návrh eh, stanoviska máte eh, ve svých podkladech a zahajuji k tomu diskuzi. Monsieur le Président, merci. Pane předsedo, děkuji a chtěl bych poděkovat panu Šťastnému navrhovateli. Vidíme, že již pracoval na rozpočtových záležitostech eh, už loni a do svého návrhu textu převzal eh, celou řadu témat, o kterých jsem hovořil také při eh, první výměně názorů. A Předložil jsem také celou řadu návrhů, které vedly k tomu, že jsme získali také podporu ALDE a zelených. Velmi tedy vítám stanovisko ohledně banánů, ohledně kooperace s průmyslovými zeměmi a Evropským parlamentem. Měl bych však několik poznámek a upřesnění. Zdá se mi však, že eh, problémy jsou v detailech a ehm, já trvám na tom, co jsem připravil, eh, například eh, doprovodný program pro obchod s banánem. Tam nemůžeme vše tedy nalézt v tom rozvojovém Eh, části, v té rozvojové části. Zdá se mi, že všechny prostředky, které máme k dispozici a všechny nástroje, které máme k dispozici, bychom měli využít tak, aby parlament byl respektován. Samozřejmě, že to podstatné je financování, ale chtěl bych je připomenout, že také odmítáme využití rozvojových částí. A zde připomínám stanovisko výboru při hlasování o ICI. Eh, jsem samozřejmě k dispozici eh, pro pana Šťastného, abychom projednali další záležitosti, abychom eh, došli k určitému eh, kompromisu a celá řada pozměňovacích návrhů bude ještě předložena. Děkuji. Kolega Scholz, GUE. Děkuji já bych chtěl říci, že tato výměna názorů je velmi eh, dobrá, eh, to téma je velmi významné a jde také specificky o otázky mezinárodního obchodu a příslušné části rozpočtu. Bod dvě, dle mého názoru, by měl být poněkud zdůrazněn. není zcela jasné, jak komise chce eh, udělat eh, financování těchto opatření. To musí být eh, vyjádřeno poněkud jasněji. Například Aid for Trade eh, má být eh, financováno a ICI, eh, tady jsme dostali dnes určitá čísla, která se však nezměnila, ale nebylo mi to tak úplně jasné s těmi čísly. Trošku konkrétnější by to však mělo být. K bodu 7. Zde bych chtěl doporučit, aby to rovněž bylo konkrétnější. Není zcela jasné, kdo podle jakých kritérií dostane určité finanční prostředky, aby nám to pomohlo, tak bychom měli skutečně vědět, jaký je politický rámec. takže tam by měla být dána možnost spolupráce zástupce AKT. Co se týče náhrady cestovních výdajů pro zástupce alespoň se 30 eh, zemí AKT, tak eh, to by mělo být eh, rovněž eh, zajištěno. Vždyť eh, čilí rucha, čile, čilá účast těchto zástupců by měla být zajištěna. Takže bychom měli tedy prolomit přece jenom to zastavení činnosti. Děkuji a nyní komise Cecil Dillon. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji či navrhovateli, který se vyjádřil velmi obšírně k návrhu rozpočtu. A já vlastně nechci nic moc dodat. Již bylo řečeno, že rozpočet a především oživení hospodářství je cílem tohoto návrhu rozpočtu, e, proto je tento návrh orientován na hlavní cíle, které e, umožní kontinuální vývoj. Vychází se silně tedy z návrhu rozpočtu minulého roku. Přesto bych však ještě se chtěla zmínit o několika konkrétních bodech V rozpočtovém výboru se již hovořilo o některých těchto otázkách. Mám na mysli tedy ty eh, doprovodné záležitosti v oblasti eh, banánů a rozpočet 2010 již obsahuje prostředky pro financování těchto činností eh, v tomto roce a pan komisař již něco naznačil také pro rok 2011. Bereme však na vědomí to, že máte určité obavy v této souvislosti ohledně role zemí AKT. Veškeré přípravy také v souvislosti s Čínou. Tady komise po roce 2011 chce zajistit udržitelné trvalé eh, financování ICE+, ale to je záležitost, která ještě není uzavřena. Navrhovatel hovoří o trvalém financování těchto středisek, která by měla pracovat dlouhodobě. A také Evropský střední eh, stav by tak měl získat určitou podporu. Děkuji vám. Děkuji, pane Šťastný. A chcete ještě něco dodat na závěr? Very briefly, I just want to thanks for, for uh, remarks and uh, to Mr. Ari. Ano, stručně bych chtěl poděkovat panu Šolcovi a panu Henri za jejich podněty. Já se domnívám, že toto budu moci splnit eh, bez problémů. S Davidem eh, Martinem jsem také dobře spolupracovala, vlastně jsme se vždycky dokázali dohodnout. Ale co se týče těch eh, doprovodných opatření pro sektor banánů, tam je to konkrétní výsledek dohody na úrovni VTO, což má tedy celá jasné dopady v těch chudých zemích. Takže ty prostředky je nutné někde uvolnit. V následujících letech to bude představovat 200 milionů, ale nemůžeme uspokojit každého. Některé země skutečně potřebují pomoc. Takže tyto prostředky by měly být investovány do nových kultur a eh, to tak, aby tyto země eh, měly eh, možnost přežít a přitom neprodukovat ještě další objemy banánů. V ostatních zemích tento apel také není tak vítán ACI+. Eh, bylo trošku opominuto, ale zde jsme na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Eh, v souvislosti s VTO jsme se snažili o půl milionu a Solidní financování na několik let mělo být poskytnuto trvalé. Aktivity VTO v širokém slova smyslu jsou tímto dotčeny. A chtěli bychom něco udělat pro naše občany, to znamená dosáhnout eh, také větší transparentnosti, tak aby tyto aktivity byly lepší. Prosím, abyste byl stručný. No, vlastně jsem řekl všechno. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovená. Máme parlamentní agendu, která není dočená prázdninami a proto se podíváme ještě na bod 7. Pravidla v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Zde má proběhnout druhá výměna názorů o vývozních úvěrech a jejich podporách. Janik Žado je naším zpravodajem bude hovořit o svých poznacích v této oblasti. Promiňte ještě o jednu otázku, než začnu. Kolik máme času na tuto diskuzi? 15 minut nebo 30 minut maximálně. Dobře, děkuji. To je, myslím, důležité vědět, jelikož se jedná o legislativní záležitost. Rada i komise jsou zastoupeny a proto se domnívám, že bychom při této druhé výměně názorů měli diskutovat eh, dostatečně eh, zhluboka. Eh, já bych nechtěl opakovat to, co máme v podkladech, jenom se chci podívat na cíl eh, v této záležitosti. Dnes máme také agentury pro vývozní úvěry, které pracují na národní bázi a které prostřednictvím jednání komise se zúčastňují eh, eh, jednání OECD. Jedná se o souvislost také s Lisabonskou smlouvu, kde jsme kolegislativcem a v rámci OECD je právě eh, toto také stanoviskem OECD. Již pět let probíhá tato eh, debata, toto jednání a nová aktualizace dohody eh, proběhla nedávno. Byly zde však však určité potíže v tom smyslu, jaké se parlament bude zabývat této záležitostí. Tato záležitost v kontextu krize a hospodářských potíží se stává závažnou otázkou. Vždyť členské státy podporují své průmysly právě prostřednictvím agentur pro vývozní úvěry. A právě proto, když se díváme na to, jaká je situace v 27 státech, eh, pak eh, se musíme také podívat na celkovou evropskou situaci. Měli bychom mít tedy eh, skutečně zcela jasné informace o situaci v jednotlivých státech. Já rád dám slovo také stínovým zpravodajům a setkali jsme se s radou i s komisí v této souvislosti. Existuje tedy agentura pro vývozní úvěry a to je agentura samozřejmě americká. E, to, co jsme my to, co se od nás žádá ohledně e, spojení informací o e, státních podporách a také o rizicích, která jsou kryta, to je mnohem eh, nižší a menší než to, co je vyžadováno eh, americkou agenturou, když tedy předstupuje před kongres. Eh, my chceme například vědět, jaké riziko přinášejí ty úvěry v souvislosti s velikými projekty, například na těžbu ropy a jiných surovin a také v souvislosti s produkcí prodejem zbraní a podobně. Eh, tolik můj úvod. My bychom však chtěli, aby ta kritéria nebyla změněna. Spíše by měla být pouze více transparentní, abychom eh, také přesně viděli, co se děje v jednotlivých členských státech. Pan Stínový zpravodaj a potom bych chtěl poprosit také kolegy, aby se zúčastnili diskuze. Děkuji panu zpravodajovi za jeho projev. Když, co se týče státem podporovaných vývozních úvěrů, tak to je důležité e, téma. Já si myslím, že toto téma bylo skutečně uvedeno také v Evropské unii a zabývá se mimo jiné podporem, podporou úvěrů. Já nestílím ale jednu analýzu pana zpravodaje. Nedomnívám se, že tento nástroj je velký eh, problémem pro snižování sociálních a environmentálních standardů. Myslím si, že tento nástroj jasně dokázal v minulosti, že členské státy s ním zacházely velmi citlivě. A pane zpravodaji, o čem vlastně dnes hovoříme ve skutečnosti? Když si správně vzpomínám, tak bychom měli hovořit o tom, že chceme mít jeden, jednu detailní změnu, kterou buď potvrdíme, a ne naopak vyvrátíme. Takže jde o ano či ne. A v některých bodech, o kterých hovořil pan zpravodaj, o těch můžeme ještě diskutovat. V každém případě bychom měli využít možnosti, které nám skýtá Lisabonská smlouva ale vše až v době, která nazraje. A bylo by dobré, abychom eh, některá témata skutečně neprobírali do podrobnostně, abychom se zabývali technickými detaily. Já si myslím, že body do diskuze, o těch hovořil pan zpravodaj zcela právem, ale eh, O dalších velkých podrobnostech bychom měli hovořit až tehdy, když budeme hovořit eh, o dalších návrzích na vývozní úvěry. Pan Susa, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem stejného názoru jako pan Kaspary, protože toto je skutečně technická zpráva a měli bychom se snažit využít veškeré nástroje, které nám smlouva dává do rukou. a účastnit se všeho, kde je to možné. A to platí také pro toto rozhodování. Co se týče vývozních úvěrů, tak ty jsou financovány běžně přes agentury. A jsou to určité další náklady, které jsou spojeny s těžbou například plynu či eh, ropy. Eh, tyto zásoby jsou skutečně ohromné, takže i tento nástroj bude mít velký význam. Musíme mít ale větší transparentnost údajů, větší transparentnost při vyučtovávání. A pak bude možná jasnější, jak budou tyto vývozy financovány. Víme, že existují také státní podpory eh, pro eh, tyto vývozy. Je to politicky také velmi citlivá otázka, ale celý ten komplex nelze změnit najednou. Můžeme se snažit doplnit některé prvky, které by tento komplex vylepšily. A tudíž si myslím, že bychom měli podpořit ty aktivity, které se zaměřují na udržitelnost a na socio, sociálnost. To by mělo být cílem při vývozech. Pan předseda Joe Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já vítám ten směr, pracovního dokumentu pana Žadota. Myslím, že to jde správným směrem a zásadně nesouhlasím s panem Kaspary a s pozicí EPP, které chce mít eh, separátně otázky životního prostředí a lidských práv od eh, toho biznesu, zahraničního obchodu a vydělávání peněz ze strany nadnárodních společností. Jak řekl zpravodaj, eh, tedy je to překvapivé, jak obrovský objem to je na mezinárodní úrovni. A to všechno, co pokrývají tyto vývozní úvěry, to má obrovský dopad v mnoha oblastech světa. Nedávné eh, události, jako například katastrofa v Mexickém zálivu, ta, ten by nám měly ukázat, že tady by skutečně mělo být kritické přehodnocení těho typu projektů, které jsou podnikány, aby bylo zajištěno, že hm, takové přírodní katastrofy nenastanou v důsledku používání úvěrových nástrojů. Pane, pan Žado, také hovořil o tom velice dobrém příkladu z Turecka. Měli bychom to zdůraznit, zdůraznit morální, eh, environmentální, eh, lidskoprávní aspekt eh, celého tohoto systému. Můžeme mít nějaké pozměňovací návrhy, které posílí tyto aspekty, ale obecně vzato vítáme směr, jakým se zpráva ubírá. Děkuji. A já jsem zapomněl na Nikola Rinaldeho, který je stínovým zpravodajem liberálů. Euh, euh, Děkuji, předsed, pane eh, předsedo, to je skutečně výsostně politická otázka. Je to fascinující a velmi citlivá otázka, která se týká dokonce něčeho, co jde nad rámec této zprávy. První věc, která se mě týká, je určitá jasná dichotomie, která vyplývá na jedné straně z nových příslušností ohledně vnějšího obchodu a na druhé straně neistálé činnosti národních agentur poskytující vývozní úvěry. Myslím si, že tady máme určitou dichotomii, s kterou bychom měli skončit. Ale to znamená, že i náš výbor by se měl touto záležitostí zabývat nad rámec toho, co se děje v OECD. A teď k těm částkám. Částky, které tyto agentury se kterými tyto agentury pracují, jsou značné částky, což znamená, že se zabýváme něčím, což znamená určité skutečné centrum finanční moci. A já bych chtěl říci a zopakovat, že eh, to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. Na druhé straně si myslím, že přístup pana zpravodaje je skutečně správný. Myslím si, že to je záležitost, které kterou musíme sledovat i do budoucna. A to ve třech oblastech. Za prvé, mám takový eh, pocit, že eh, co se týče výlučné kompetence, na jedné straně tak to je dobrá věc, ale na druhé straně nám schází kooperace mezi jednotlivými agentoriami, alespoň v rámci eh, v Evropě. Bylo by dobré, aby my, Evropané, v rámci OECD, by jsme vytýčili abychom vytýčili kritéria pro aplikaci eh, takovýchto pomocí pro vývozní úvěry. To když hovoříme s různými zástupci těchto vývozních agentur, tak se dozvíme, že to vlastně v běžném životě existuje. E, některé agentury v určitých členských zemí říkají, to nemůžeme udělat, protože my skutečně respektujeme jak sociální, tak environmentální doložky a na druhé straně druhé členské státy financují takovou tu záležitost. Chtěl bych pouzbudit pana zpravodaje, a chtěl bych eh, požádat, aby existovala větší transparence ohledně účtů a kont takovýchto agentur, protože máme co dočení taky s jednotlivými národními účetními dvory a možná, že bychom se také dostali e, na určitou úroveň, která není zas až tak průhledná, co se týče transparence. Děkuji. Ještě pan Kaspary žádala slovo. Milí kolegové, chci se zabývat ještě některými body. Jedna věc je, že přesně musíme rozlišovat situaci v jednotlivých členských státech v tom či onom členském státě se může stát, že budeme potřebovat větší transparentnost tohoto nástroju ale na druhé straně existují některé členské státy, které mají velmi transparentní a vyvážený nástroj. To, co musíme diskutovat v rámci Evropské unie, je zohlednit situaci v jednotlivých členských 27 státech. Musíme si uvědomit, jaká je situace v členských státech a zohlednit ji. A druhá věc, eh, frakce EPP se velmi zabývá eh, těmito názory na sociální a environmentální standardy. Ale myslím si, že všichni jsme si zajedno v tom, že tyto standardy jsou důležité. A zajedno jsme se také v tom, že no nesmíme přehánět právě v této oblasti. Když existují expo, vývozní úvěry a když existují projekty, tak si myslím, že jednotlivé podniky jsou vázány eh, právy a pravidly v Evropské unii, ale některé podniky zase nemají eh, přístup eh, k určitým nástrojům a vejme se například také lidská práva v Číně. A poslední věc, která mě leží na srdci, některé velké podniky by si neměly zvyšovat v pomoci pomocí tohoto nástroje své zisky. Když se podívám na Německo, tak zjišťuji, že právě malé a střední podniky, ty mají obrovskou podporu v důsledku tohoto nástroje. To nejsou velké eh, koncerny, které profitují z tohoto nástroje, ale jsou to skutečně malé a střední eh, podniky. Dejme eh, tomu takový, Eh, takové podniky, které mají 20 nebo 30 zaměstnanců. A bylo by dobré, aby to bylo také jasně zdůrazněno. Já si myslím, že eh, toto téma bychom měli probírat intenzivně v následujících eh, létech. A teď toto dosie je relativně dobré. Děkuji. A teď dám slovo komisi. Prosím, buďte struční, protože už jsme překročili čas. Much, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný. Jen řeknu tři věci. Poté, co jsem vyslechl vaše diskusy. Za prvé, z strany komise vítáme z principu důraz který klade váš zpravodaj na transparentnost na úrovni EU v těchto politikách spojených s obchodem. Eh, druhá věc ze strany komisy. Eh, budeme eh, souhlasit s tím, že by se dále rozvíjela to odůvodnění v našem návrhu, pokud je o disciplínu v těchto politikách se snahou zajistit právní jistotu. To je to ten hlavní důvod našeho návrhu. A e, má-li toto být ta orientace e, také v parlamentu, tak e, budeme rádi, když jak s parlamentem, tak s členskými státy se zaměříme na možné návrhy či dodatky k tomu to návrhu. S tím, když budou návrhy technicky proveditelné, a když budou skutečně přidanou hodnotou k tomu, co již existuje, jakožto požadavek na transparentnost. Ty existují jak na úrovni EU, tak i na úrovni národní. A za třetí, za podmínky, že takovéto ustanovení eh, nenaruší eh, rovné podmínky vůči třetím zemím způsobem, který by příliš zatížil naši eh, schopnost eh, v EU eh, mít tady jasné podmínky pro naše vývozce, které odpovídají podmínkám VTO. To leží komisi velmi na srdci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď ještě zpravodaj, prosím, závěrečné poznámky. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem zaznamenal různé komentáře a chápu to tak, že parlament eh, přebírá toto téma. Eh, není to jednoduchá záležitost, eh, jedná se o novou kolegislativu a jedná se tedy o tyto agentury, eh, pak eh, chci říct, že ty eh, na evropské úrovni pracují jinak než na národní úrovni. Budeme se však snažit navrhnout operační realistické návrhy tak, abychom zajistili tu transparentnost. Jak však řekli také stínoví zpravodajové, kterým děkuji, také dnešní částky, o, kterých, o které se jedná a také eh, požadavky eh, určitého dohladu eh, požadují, aby také tyto agentury pro vývozní úvěry zajistily jasnou a rovnou soutěž. Je nutné také zajistit, že ty prostředky budou investovány na základě eh, seriózní analýzy rizik. Já bych je chtěl ještě připomenout eh, ony americké postupy. Eh, v, ve srovnání s nimi jsme v Evropě pozadu ale neměli bychom omezit naši schopnost reagovat a pracovat na mezinárodní úrovni. Děkuji a dalším krokem bude naše zářijová schůze, kdy budeme diskutovat eh, návrh zprávy. Tím končíme tu veřejnou část eh, našeho dnešního zasedání a prosím, aby eh, ti, kdo tady nemají být na další části zasedání, aby opustili sál, pokud možno prosím rychle, protože nás velmi tlačí čas. Prosím, aby zůstali pouze koordinátoři. a asistenti koordinátoru. Ti tady zůstat mohou a všichni ostatní, prosím, opustte sál. A prosím, ponechte si diskuse, až budete venku ze sálu. This applies to the commission also.